Ladies and gentlemen, please be seated. We start... Dámy a pánové, usaďte se, prosím, než se pustíme do práce. Hned se pustíme eh, do zasedání výboru pro eh, bezpečnost a obranu. Nejdříve eh, přijmeme eh, pořad jednání. Já bych vás informovala, že jsme měli prioritu pro tlumočení do jazyku řádných členů výboru SED a k bodu na okrymu máme tlumočení do eh, ruštiny. Takže můžete eh, také rusky hovořit. Naše zasedání, jako vždy, je přenášené po internetu. A pokud nemáte žádné připomínky, já předám, eh, nebo přejdu rovnou k prvnímu bodu na pořadu jednání, eh, který budu tímto považovat za schválený. Dámy a pánové, dnes eh, je téměř eh, první výročí nelegálního, nepřijatelného připojení, jak o tom píšeme ve všech našich dokumentech Krymu Ruskou federací. No a dnes se zaměřeme v eh, prvním bodě věcném na našem pořadu jednání právě na tuto otázku. Jsem ráda, že tady mohu eh, přivítat jeho excelenci eh, velvyslance Ukrajiny, člověka dobře známého nejenom nám tady na sede, ale také na výboru AFET, pana velvyslance Konstantina Ilisejeva. A také tady máme eh, vůdce eh, předsedu eh, Medžlisu, tedy parlamentu krymských Tatarů, pana Refata Čubarova. S ním už jsme se v Bruselu setkali. i na naší nedávné misi do Kyjeva. tuhle věc eh, děláme ve spolupráci s delegací výboru pro parlamentní spolupráci EU a Ukrajiny. A rád bych přivítala pana Andreje Plenkoviče, šéfa delegace, který nás také provázel eh, prakticky na všech eh, zasedáních v Kijevě. Budeme se tady moci eh, vyměnit názory i s eh, ním. O výsledcích té mise později. Vzhledem k tématu, a které hodláme projednávat, jsme také pozvali poslance, který eh, pracují ve výboru, pod výboru DROA, A s počením zde také vítám jeho excelenci a arcibiskupa a, a Krymské pravoslavné církve Klementa a také arcibiskupa z Černígova. ukrajinské, a tedy pravoslavné církve, kteří zastupují všeukrajinskou radu církví. Ti jste eh, tady dnes vyslechnou naši eh, debatu a vymění si názory s poslanci. Také bych rada uvítala eh, mimořádného odborníka a důležitou osobu v ukrajinských vztazích, paní Irinu Brunovou Kaliseckou. Vaše excelence, Vzhledem tomu, eh, že pan Plenkovič eh, musí odejít dřív, tak eh, Se dovolím mu dát slovo jako prvnímu, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně Fotigo. Pane Vyslanče Čuberové, pane předsedu Mežlisu, pane arcibiskupe, vážení kolegové, mm, vážení odborníci. Je mi potěšením, že dnes eh, můžeme spolupracovat na debatě eh, v rámci spolupráci eh, mezi SED a Evropskou delegací pro parlamentní spolupráci mezi EU a Ukrajině připomenout si první výročí nelegálního nelegální anexe Krymu a která je rozpora, v rozporu s mezinárodním právem. My už jsme eh, se o tom bavili s výborem DROA a s, eh, v souvislosti s zneužíváním různých práv, nebo porušováním různých lidských práv krymských Tatarů a s panem Čubarovem tady v prosinci a s panem Čobrovem hm, na asociačním výboru, který jsme eh, vedli zhruba před měsícem. Velice jasně jsme odsoudili anexy a také jsme eh, zopakovali eh, tu politiku neuznání toho, co eh, Ruská federace považuje za feta kompli. Naše navštěva na Ukrajině v Kijevě v posledních dnech také se zabývala tou nepřijatelnou situací na Krymu. A myslíme, že nejenom Evropský parlament, ale celý civilizovaný svět nezapomněl a nezapomene situaci na Krymu a utrpení jeho lidu v současné době. Proto je velice důležité, abychom dnes vedli naši dnešní debatu. Budeme eh, pokračovat eh, s podporou našich ukrajinských přátel, ukrajinského lidu a postaráme se o to, aby nejenom eh, dočasně okupované mm, části Donbasu byly reintegrovány do ukrajinského ústavního pořádku, ale to tež aby platilo i pro Krym, protože tam patří Děkuji, eh, pane Plenkoviči, a, a nyní, vaše excelence, máte slovo. Much, uh, dear, uh... Děkuji mnohokrát, vážená paní Fotigo, vážení poslanci, pane Plenkoviči. Děkuji mnohokrát za uspořádání tohoto mimořádného zasedání v Evropském parlamentu. A bohužel, jak správně připomínáte, uběhl právě rok od nelegální anexe Krymu. Rád bych vyjádřil vděčnost panu Čuberovi, arcibiskupovi Klementovi a paní Irině za to, že se vydali do Bruselu i přes nabitý program, který mají. Vážíme si této příležitosti jako možnosti ehm, získat a předat informace o situaci na Krymu z první ruky. Toto setkání nám dává mimořádnou příležitost zvážit dopady anexe Krymu. To, co zaznamenáváme na Krymu, jsou hrubá porušování lidských práv, represe a militarizace. Bohužel právě toto eh, je takzvaně ruský mír. A v poslední době jsme viděli eh, také Eh, televizní program, který, kde prezident Putin přiznává, že došlo k zorganizování této akce eh, Ruskem. Po roce popírání se ukazuje, že agrese proti eh, územní celistvosti a suverenitě naší země byla plánována dopředu a to s velkým předstihem a byla také velmi dobře skoordinována. Vedlo to k první anexi území suverénního státu v Evropě. Stalo se tak poprvé od druhé světové války. Proto tato anexe představuje závažný mezinárodní zločin, eh, který spáchala země, která by měla být strážcem charty OSN. Já jsem v poslední době zaslal dopis poslancům Evropského parlamentu a také dalším představitelům evropských institucí, kde jsem apeloval na Evropskou unii, aby reagovali na toto přiznání prezidenta Putina. Jsem přesvědčen, že Evropská unie nejenom, že potvrdí svoje politické kou pozici ke Krymu, ale nabídne také právní zhodnocení anexe. Musíme si uvědomit, nejde jenom o hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. Anexe Krymu e, pak vydává právo na e, přehodnocení hranic v Evropě, Asii a celém světě e, politika vůči Rusku, včetně sankcí, se může změnit jedině poté, co bude eh, ukrajinská eh, nad Krymem obnovena. Měli bychom posílit implementaci sankcí eh, vůči této situaci anexi Krymu. To je totiž jediná mírová cesta, jak se vrátit k mezinárodně uznaným hranicím Ukrajiny a dá nám to také možnost zabránit vzniku nebezpečného precedentu v evropské politice, abychom neumožnili triumf revanšismu a expanzionismu. Nemáme právo ehm, nechat imperialismus a expansionismus vítězit. Nechci vás obírat o příliš mnoho času a rád bych proto dal slovo paní předsedkyni, aby mohla pokračovat v tomto význačném setkání. Děkuji vám, vaše excelence, a nyní bych dala slovo panu Rafatu Čubarovi. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci pod výboru pro bezpečnost a obranu vážení ehm, přítomní především jako občan Ukrajiny a také jakožto předseda Mečisu krymských Tatarů bych vám chtěl poděkovat za to, že jste projevili eh, účast k situaci v Krymu, která nastala po okupaci poloostrova, eh, která začala před rokem. Jak řekla paní předsedkyně, měli jsme příležitost za poslední týdny také se seznámit se členy podvýboru pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu. Mohli jsme diskutovat o celé řadě otázek, které souvisely se situací na Krymu s dodržováním lidských práv a možném dalším vývoji. Domníváme se, že nyní máme možnost v tomto dialogu pokračovat. Dámy a pánové, Loni v dubnu a v květnu došlo k, k řadě událostí v oblasti Doněcku a e, Lugansku, docházelo k bojům e, od Debalceve a další. A došlo také k úmrtí e, řady lidí, včetně cestujících azijského Boeingu. A můžeme očekávat ještě další velmi smutné události, které se e, pojí s okupací Krymu. Také si musíme uvědomit, že dohoda z Minsku, ať už první minská dohoda, tak i druhá, e, jakoby nebrala v úvahu situaci na Krymu e, když nasloucháme předním evropským politikům, tak si eh, musíme uvědomit, že za vůbec toto můžeme nazvat mírovou situací. Vždycky to spojují se stabilizací situace na východě Ukrajiny eh, a eh, velmi málo to spojují s Krymem. Musím být také objektivní a musím také si uvědomit, že právě toto Eh, souvisí s názory a eh, představitelů EU, eh, NATO a další, kteří vždycky zdůrazňují svůj vztah ke Krymu. Já bych chtěl rád vyjádřit vděčnost těm, kteří si uvědomili, že mm, situace Krymu Ehm, se nedá vyřešit eh, agresí, protože agresi zahájilo Rusko a právě to si musíme uvědomit všichni a z mého úhlu pohledu je naším úkolem eh, usilovat o to, aby situace měla eh, mírové řešení, ale aby naše úvahy především přešly v činy. Pokud jde o konkrétní situaci na Krymu, uběhl rok, musím poznamenat, že e, nejpesimističtější e, odhady se ukázaly jako pravdivé. To byly ty naše prognózy, které jsme předkládali před rokem. První etapa okupace se dá charakterizovat e, celou řadu, řadou slibů dodrž, ze strany okupantů dodržování lidských práv a také ekonomického rozkvětu Krymu vysokých sociálních standardů. A eh, ke konci roku 2014 eh, to eh, vše se zcela vypařilo. Část krymské společnosti věřila těmto slibům, které šířila moc okupanta, šířila je Moskva. A zvláštní struktury Ruské federace zahájili a rozjeli krim, mašinerii ovládnutí krymské společnosti. Jednak podry, podrývali eh, celou řadu eh, slibů, eh, například slibovali vyšší platy a podobně, eh, ale při této činnosti také posilovali celou řadu eh, mocenských struktur, po, prokuraturu, soudnictví a podobně, které jsou naprosto podřízeny Moskvem. Snažili si podrobit krymskou společnost. Ehm, docházelo také k úmrtím lidí. Lidé často mizeli bez stopy, například krymští taři. A také si musíme v této souvislosti uvědomit, že představitelé eh, tatarského hnutí byli eh, eh, vydíráni. Představitelé Majilisu se také staly obětí vyvlastňování majetku. Ehm, útokům se museli stavět také nevládní organizace a to vše pod podkopávalo aspirace a vůli krymských Tatarů, ale také lidí dalšího etnického původu. V současné době probíhají eh, dvě zásadní soudní pře. První se týká události 26. února 2014 a zapamatujte si toto datum 26. února 2014. I podle řady poznámek a postřehu pana Putina tehdy eh, vůbec nedocházelo k podrývání suverenity. Tehdy se Rusové setkali na velké manifestaci, aby podpořili teritoriální soudržnost Ukrajiny. A nyní tisíce lidí se stávají součástí vyšetřovacího mechanismu FSB, kde jsou eh, analyzovány videozáznamy této manifestace naši kolegové byli eh, zadrženi, zatčeni a podle eh, ruského zákona může před, účastník této demokrace, demonstrace být eh, vězněn až 10 let. Náš vedoucí představitel Mustafa Džamilev se snažil dostat na Krym z kontinentální Ukrajiny a administrativní hranice tam nejenom vznikla, setkal se s s více než pětisíci krymských Tatarů. My jsme nemohli zajistit vstup panu Džamiliovi. Eh, ruská strana posunula, přesunula své eh, ozbrojené síly, ale eh, přesto lid, někteří lidé přestoupili tyto hranice, překročili hranice a hrozí jim trestní stíhání. Vážení poslanci, vážení účastníci slyšení, já bych rád na tomto místě místě eh, zdůraznil, že další vývoj na Krymu bude ovlivňovat celá řada aspektů, která souvisí s eh, ruským vztahem k Ukrajině. A eh, ukazuje se, že čím složitější tyto, se tyto vztahy stávají, tím větší je riziko, že bude, docházet, že bude docházet k agresi a že bude také snaha podkopávat eh, síly odporu a aplikovat represe na sdělovací prostředky. Konkrétně eh, všechny eh, ukrajinské školy, které vyučují v ukrajinštině, byly uzavřeny. A podobné hrozby zaznamenáváme i vůči 14 školám, kde se vyučuje tatarsky. Dnes a zítra po celém světě eh, proběhne po celém světě akce na podporu ehm, televizního stanice, která vysílá v tatarštině. Moskva eh, se eh, bude snažit uzavřít tuto televizní stanici od 1. dubna. Vážení poslanci Evropského parlamentu, chci vám poděkovat za pozornost a na závěr bych rád zdůraznil myšlenku, kterou jsme zdůrazňovali proti válce, která začala okupací Krymu, eh, válkou proti Ukrajině a to lze vyřešit jenom osvobozením Krymu. Děkuji vám, pane Čubarové, za vaše vystoupení. A dovolte mi jednu poznámku, abych vysvětlila, proč myšlenky krymských Tatarů, eh, klademe na seznam priorit i ve vztahu k programu ochrany lidských práv. Je tomu tak především proto, že eh, režim Kremlu, Vladimir Putin často zdůrazňuje eh, převahu Rus ruských obyvatel na Krymu. Nesmíme však zapomínat na to, že tomu není tak dlouho, kdy došlo k etnickým čistkám za prvé. Krymští Tataři byli vyhnáni z vlastní domoviny a museli hledat domov v různých oblastech bývalého Sovětského svazu. a začali se vracet na své domácí území po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny a nyní zaznamenáváme stejný proces, který probíhá znovu po druhé právě pro tolik osudu krymských Tatarů. Nyní bych ráda zahájila rozpravu a e, samozřejmě musím dát nejprve slovo poslancům a vydali čas také požádám, aby poslanci také dali příležitost k proslovu našim váženým hostům a arcibiskupům, ale samozřejmě závisí to na vašem souhlasu a na tom zda zbyde čas. Nyní koordinátoři, pan Galer. Děkuji, pane velvyslanče. Děkuji, eh, pane Čubarové za eh, váš úvodní proslov. A ti, eh, co eh, byli minulý týden v Kijevě, už se sami setkali. Situace zejména na Krymu a zejména pro vaši skupinu obyvatelstva je naléhavá. Mohli bychom sarkasticky říci, že to není překvapivé protože když se eh, vlastním eh, lidem eh, neposkytují žádná práva v Rusku, tak proč by měly být poskytována práva v na okupovaných území menšinám. To je systém autoritářského vládnutí. Když už jsme tady na výboru pro obranu a bezpečnost, tak bych se vás rád zeptal, jaké máte poznatky o síle e, ruských jednotek. E, jsou tady byly tam nějaké přísliby e, k Ukrajině, k Sevastopolu. A otázkou je, kolik vojáků se v tuto chvíli podle vašich poznatků nachází na Krymu? Kde jsou, stacionu, kde jsou umístěni? údajně už eh, jsou eh, na ukrajinské eh, pevnině. A potom máte nějaké poznatky o ukrajinských, tedy o jaderných zbraních, které byly přesunuty na Ukrajinu, byly tady nějaké hrozby z ruské strany, tak jestli o tom něco víte. A potom poslední věc v souvislosti s Tatary. Podílejí se eh, ruské jednotky, nebo, je to jenom, eh, nebo jsou to jenom policejní síly, na potlačování mm, menšin v tuto chvíli. Děkuji. Mr. Pasku. Pan Pasku. Děkuji vám za vynikající debatu. Musím naše hosty informovat o tom, že jsem zpravodajem ke zprávě, která se zabývá vojenskou situací u Černého moře, zvláště po protiprávním zabrání Krymu. A nás určitě zajímá a chceme v tomto smyslu i zvyšovat osvětu, pokud jde o vojenskou účast při tomto protiprávním zabrání. A otázka nejenom Tatarů, ale také místní populace. I ta nás zajímá. A rádi bychom se tím i nadále zabývali. Mě celkem znepokojuje možnost ustavení koridorů ke Krymu, protože jinak jsou vůbec dodávky na Krym velmi obtížné, pokud chcete třeba dovést velké zbraně na Krym fyzicky, tak je to možné pouze po moři anebo letecky. Bez toho to nejde, bez těchto přepravních koridorů to nepůjde. A proto bych se chtěl zabývat právě těmi snahami o vybudování takových koridorů. Také by mě zajímalo, pokud jsou ty koridory už nějak propracované, už se na tom pracuje, už je to v nějaké pokročilejší fázi, tak by mě zajímalo, eh, do, jak by vypadaly další koridory do, do třeba eh, Podněstří jestli je to vůbec proveditelné. Děkuji. Děkuji vám. Um... Děkuji. Eh, Chtěla jsem připomenout, připomenout všem eh, poslancům, že pan poslanec eh, Pasku je zpravodajem pro zprávu na téma strategické situace, vojenské strategické situaci v oblasti Černého moře po nelegální anexi eh, Krymu a odtud jeho kompetentní eh, připomínky. Pane Tanoku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, velmi vás vítáme. Sledujeme vás několik let a když jsem byl já osobně v Kijevě na konferenci, tak jsem už tuhle otázku vznesla, rád bych ji zopakoval. Já jsem dlouhodobým přítelem Arménie a Turecko vždycky uh, Eh, odůvodňovalo eh, své hranice s Arménií tím, jak jsou bratři s Azerbajdžánem, ale já bych právě tuhle solidaritu trochu spochybňoval, pokud jde o právě vztah ke krymským Tatarům. Ale navštívil jsem znovu Ukrajinu, měli jsme tam Eh, tiskovou konferenci s panem prezidentem a 80 milionů bylo přeslíbeno. Eh, on nechce vůbec kritizovat Rusko, protože jedná s Putinem a chtějí eh, budovat plynovod přes Černé moře s Tureckem, takže to nechce dělat, ale volal po lepší ochraně Tataru. To bylo poprvé na této tiskové konference. Tak se chce zeptat, jestli Turecko opravdu více pomáhá v tomto smyslu já, když jsem se vás naposledy ptal, tak jste říkal, že Turecko nejedná dost. V březnu loňského roku byla v tisku zpráva ohledně eh, synagogy na poloostrově. Tehdy to byla připomínka na, na, na cestu v Kijevě a byly tam nějaké extremistické pokusy. Máte nějaké informace o židovské komunitě na Krymu? Je to pár tisíc lidí, ale o této komunitě jsme toho rozhodně příliš neslyšeli za posledních několik let a jsou to lidé, kteří rovněž také se potýkali s rizikem stíhání. Pan Ostravičus, prosím. Děkuji. Já bych rád ocenil snahu tohoto výboru pomoci při těchto setkáních. Je dobré, že se můžeme setkat s panem Tubarovem a, a ukrajinským velvyslancem. Pane Tubarové, mě šokovaly zprávy a záznamy o agresi Ruska a to opravdu se dostane do dějin to bombardování. To je něco neuvěřitelného v ruské historii. Je to jako zbraň proti Ruské federaci. Je to neuvěřitelný případ brutality a necivilizovaného přístupu Ruské federace, což tedy ukazují od začátku okupace Krymu. Mě by zajímalo, co si myslíte eh, k, k, o činnostech jsou ehm, v tomto smyslu, ehm, pokud jde o boj krymských Tatarů proti eh, ruským vojenským jednotkám. Jsou to mladí muži, bojující proti ruským okupujícím jednotkám. Vidíte nějakou hrozbu nebo riziko druhé opakované deportace eh, krymských Tatarů z jejich domoviny. Myslíte si, že se to může stát? Děkuji. A abychom dokončili kolečko politických frakcí, tak prosím pana Schaffhausera. Oui, madame la présidente. Vážená paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, historie nám ukazuje, že Situace je i nadále složitá a stojíme tváří v tvář na Krymu ve velmi složité situaci tedy. A tak jak tedy se apeluje, eh, musíme si uvědomit také situaci v Iraku, v Libii. Eh, tady jsme svědky situace, která je velmi složitá a část Krymu byla eh, vyhláškou při, připojena k Ukrajině a zároveň uznáváme princip nedotknutelnosti hranic, ale zároveň také práva na sebeurčení lidí. A pravdou je, že Eh, státní převrat a musím to tak nazvat. Rád se k tomu vyjádřím i podrobně, jak tedy v únoru 2014 eh, k tomu došlo, došlo k, eh, tam jsme se stali svědky zvláštní situace. Rusko reagovalo, protože samozřejmě musíme si uvědomit také geopolitické napětí. Rusko reagoval okupací Krymu a svoláním referenda, v němž se lidé trtivou většinou rozhodli pro připojení se k Rusku. Musím tady říci, že eh, by se to nestalo, kdyby se dodržel slib dále nerozšiřovat na to a sféru vlivu Spojených států vůči Rusku. Já rád této souvislosti ještě připomenu, že, že se lidé chovají, jako by tato dohoda neexistovala, ona existuje, mohu vám e, připomenout také z jednání, mohu vám také říci panu Mazově, Pirinejskému. Měl jsem příležitost hovořit s panem Mazověckým a byl jsem sám, eh, omlouvám se, ale byl jsem toho všeho svědkem. Komunista. Protože jsem bojoval proti komunistům, proti Sovětskému svazu eh, a všechno eh, jsem skutečně zažil, kdy nakonec se revolucionáři radovali nad pádem. byl tam pan Schwarzenberg, byl tam prezident Maďarska, byl tam a teď už Eh, prosím, mlčte, kolego. Eh, situace je skutečně komplikovaná. Eh, pane poslanče, prosím, umírněte svůj projev, abyste neurážel kolegy. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale tako, na taková vyjádření prostě musím reagovat. Je potřeba hledat řešení a k těm řešením patří jednak dohoda z Minsku. Měli bychom se snažit vrátit do procesu míru a dialogu a jsem přesvědčen, že pak najdeme řešení. Ale uvědomme si, ta situace není tak černobílá. Uvědomme si na Ukrajině, kde docházelo eh, k sebevraždám, také, které eh, ukazují, že lidé již nemají žádnou naději, také eh, selhání ekonomiky, vláda oligarchů eh, na Ukrajině, kteří jsou u moci a to se ukazuje také ve studiích Američanů. Uvědomme si, že tady je zásadní problém, systémový problém, který nelze řešit jinak než dialogem. Eh, a proto jsme se sešli a proto mohu podpořit dohodu z Minsku. Děkuji vám. Thank you. Uh, Mr. Děkuji. Pan Štětina. Za slovo. Please, colleagues, let us listen to Mr. Stetina. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já teda eh, jenom krátkou poznámku k tomu, co říkal můj kolega pan Schaffhäuser. Eh, pan Schaffhäuser je eh, dokonalá ukázka toho, jak může mluvit člověk, který postrádá historickou zkušenost, kterou máme my, země bývalého sovětského bloku. My víme, co to znamená být okupován eh, sovětskou armádou. A dneska vědí některé jiné země velice dobře, co to znamená být okupován ruskou armádou. Tolik moje poznámka panu Schaffhäuserovi. Já mám ještě další dvě poznámky. Chtěl bych říci eh, panu Čuvarovovi i jeho excelenci, že jsem byl minulý týden eh, jako člen delegace v Arménii v Jerevanu na eh, výročním zasedáním parlamentního schromáždění Euronest. Euronest je parlamentní schromáždění, které združuje parlamentáře zemí východního partnerství. My jsme přijali velmi ostrou rezoluci minulý týden, která se týká agrese eh, Ruska vůči Ukrajině. A můžu vás ubistit, pane Šuvarové, že jsme nezapomněli na Krym. A shodujeme se s tím, že eh, otázka například sankcí nemůže končit eh, tím, že na Krym zapomeneme. Proto si myslím, že vaše poznámka je velice oprávněná. Dokud bude Krym okupován, my nemůžeme eh, povolit ve svých sankcích vůči Rusku. A jestliže už mluvím o sankcích, tak ta druhá poznámka. Eh, za týden eh, projede mojí zemí, to je Česká republika, velká kolona amerických vojáků, kteří již vystartovali ze zemí po Baltí a pojedou přes Polsko a přes území České republiky Eh, zpátky na své základny eh, do Německa. Je to zjevná demonstrace vojenské připravenosti. A dokonce si dovolím říci, že je to eh, zjevná demonstrace síly. A já mám v této souvislosti otázku k panu Čubarovovi, k panu předsedovi, jestli již nenastal čas, kdy je potřeba v demonstrovat vojenskou připravenost i například v oblasti Černého moře nebo i na samotném území Ukrajiny. Děkuji. Thank you, Mr. Tunekela. Děkuji a prosím pana Tunekelu. Pane Děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Rád bych uvítal naše ukrajinsko-tatarské přátelé a připomněl, že to tež se stalo eh, po baltským státům v roce 1940 a tehdy bylo velice eh, důležité ta politika neuznávání ze strany demokratických států, která byla eh, držena půl století navzdory eh, skutečným eh, tlakům ze strany reál politiky, ale nakonec to zabralo. Takže je velice důležité, abychom velice jasně se drželi neuznání anexe Krymu. A jak bylo zmíněno, eh, ne, nechme to napětí polevit kvůli jinému dění. Protože když dochází k nějaké takové normalizaci, pokud je o bojovou aktivitu, tak je tady určité, jsou tady určité svody, eh, je to, svádí to eh, bavit se o tom, jestli nezmíny sankce. Mé stanovisko je, že se musíme držet eh, sankcí, dokud tady nebudou jasné známky toho, že anexe bude vrácena zpět a bude obnovena ukrajinská územní celistost. Obává mě to, tedy vyvolává mě obavy to, co jste eh, říkali eh, ohledně vyšetřování mezi demonstranty, kteří se účastnili eh, demonstrací na podporu ukrajinské územní celistosti. Zeptal bych se pana ukrajinského vyslance, jestli si myslí, že Ukrajina v tuto chvíli potřebuje západní vojenskou podporu si myslím, obrané zbraně, eh, aby eh, se postavila jakémukoliv eh, ukrajinskému, možnému ruskému útoku, nebo by to chtělo také prohloubení sankcí, tak aby se to například týkalo lidí, kteří jsou zapojeni do ehm, propagandy, kteří šíří lži a famy v jiných zemích. Děkuji, pan Bostenáru. Děkuji bardzo, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, rád bych poděkoval oběma řečníkům, protože jejich posouzení situace na Krymu eh, kreslí úplně jiný obrázek ve srovnání s ruskou propagandou a Eh, její pátou kolonou v řadě členských států eh, Evropské unie, včetně některých eh, zástupců v této sněmovně. Naše dva řečníci jasně ukazují, že to byla jasná politika, která byla přesně předem navržela Moskvou Putinem a plně to potvrdil teď jeho slavný už rozhovor, kde vysvětluje, proč to udělal, jak to udělal A pořád eh, nám eh, vy kolegové, kteří nám prodáváte eh, ten příběh dobré vůle Putina, tak podívejte se v únoru, kdy se Putin rozhodl okupovat Krym, tak nebyly, nebyla tady žádná obvinění z porušování lidských práv, agrese vůči Rusům na Ukrajině. Nic takového, prostě byl to imperialistický krok ze strany uh, Ukrajiny, eh, pardon, Ruska. Takový je uh, Putin a uh, to je uh, příběh, který tady potvor, uh, potvrdili dnes oba řečníci. Druhá připomínka. Latinské čistky. Tak, jak zde dnes byly vykresleny, ukazují... Mm, na to, že jsou tady opravdu lidé, kteří eh, jsou opravdu eh, zbaveni svých eh, legitimních práv. To nejsou jenom Tataři, ale všechny oběti ruské okupace. A předstírat, že Rusko chrání své ruské obce, je alespoň nepřijatelné a je to v rozporu s mezinárodním právem a vůbec s jakýmikoliv standardy eh, Rady Evropy nebo OECD. A potom je tady eh, jasný rozpor mezi oficiální ruskou propagandou, tím, co tady eh, šíří pátá kolona v řadě našich členských států, včetně financování některých politických stran v našich členských státech. A já proto vyzývám radu a komisi, aby odložila ten velice stydlivý přístup, bázlivý přístup a aby přerušila to eh, financování a trestala to. A dokonce eh, mechanismus v rámci EU, jehož prostřednictvím politické strany, které budou eh, financovány za boj proti ústavním ustanovením a evropským normám, aby byly automaticky byly eh, vymazány z kandidátek a z seznamu politických stran, protože tohle je útok na svrchovanost každého členského státu. A jak oba řečníci potvrdili, eh, oni s kým udělali to, že teď je eh, Krym pod záminkou ochrany ruské komunity eh, transformován na eh, nejsilnější vojenskou základnu eh, v Černém moři a dramaticky se zde ohrožuje vojenská stabilita celého regionu, nejenom Černého moře. A to je jediný důvod, proč teď na to musí nasadit nějaké obrané prostředky a schopnosti, aby se postavilo těm provokacím, eh, se kterými přichází každý den eh, ruské eh, vojenské síly. Měli jsme tady Měchovskou dohodu, mimochodem, vážení kolegové. Měli jsme tady Daladěra, měli jsme tady Peténa, byl tady Chamberlain. A co jsme udělali? Když jsme se drželi linie Peténa a Daladěra a Chamberlaina, zabránili jsme válce, přesvědčili jsme Hitlera, aby eh, začal naslouchat eh, eh, a bedlivě dodržoval mezinárodní právo? Ne. Já tvrdím, že musíme být jednotní, musíme odložit své iluze a svou utopii ohledně oslabení sankcí. je třeba, abychom, aspoň, že se nám podařilo radu předlo, přesvědčit o, o odložení sankcí, alespoň do konce roku. Uvědomíme si, že jediná obrana a zemí střední a východní Evropy je e, zajišťována ze strany NATO. Ostatní jsou jenom hezká e, slova, ale nikdy e, by nás neochránila před ruskými těžkými zbraněmi. Děkuji vám. Thank you, colleague. Now Mr. Frondolica. Děkuji a prosím pana Frondolicu. Děkuji bardzo, madam e, president. Paní předsedkyně, děkuji. Dámy a pánové, děkuji, že jste pozvali naše přátelé z Krymu, naše tatarské přátelé. Dámy a pánové, v tuto chvíli to není jenom citlivá situace, s kterou se potýkáme, ale velmi obtížná situace, když zvážíme mezinárodní právo, všechny dohody a celkový rámec těchto dohod po druhé světové válce, zvláště tedy od chvíle, kde byl Krym zabrán Ruskem. Po válce na východě Ukrajiny se snažili eh, Rusové zabrat více země. Nesmíme zapomínat na Krem, ale měli bychom o tomhle hovořit na tomto jednání a na dalších jednáních. My hovoříme o tom, že bychom mohli uvolnit trochu sankce nebo dokonce sankce, od sankcí úplně upustit, pokud by Rusko dodržovalo dohodu z Minsku. Ale my musíme vždycky každou dohodu navázat na situaci na Krymu nesmíme zapomínat na Krym, který byl zabrán Ruskem. Krym musí zůstat hlavním středobodem našeho jednání, našich úvah, pokud jde o Ukrajinu, protože, dámy a pánové, musíme pamatovat na to, že Rusko je velmi sofistikované. Může se to stát zítra v jiné části Ukrajiny. Dokonce se to může stát znovu jinde že se Rusko pokusí měnit eh, hranice. Potom zapomeneme na všechno, na východ Ukrajiny a na Krem. Nesmíme tohle dopustit. Každá dohoda musí být navázána na územní celistvost Ukrajiny. To je velmi důležité protože vidíme, že je řada evropských i jiných politiků, kteří prohlašují, že skutečný politik musí být schopen zapomenout na téma Krymu. Krym je ztracen, to není pravda. To není pravda, musíme pamatovat na územní celistvost každého evropského státu. My se v tuto chvíli potýkáme s úplně jinou situací, než je to, o čem standardně hovoříme, když hovoříme o našich principech demokracie. V tuhle chvíli jsme vstoupili do úplně nového světa a proto musíme společně bojovat proti tomuto v uvozovkách jinému světu. Musíme bojovat za naše budoucnost a musíme používat eh, odpovídající nástroje. A já chci znovu vyzvat Evropskou unii a kolegy z Evropského parlamentu, aby vypracovali skutečnou strategii Evropské unie. Nemáme v tuto chvíli skutečnou strategii, skutečná opatření pro východní Evropu. Musíme mnohem úžeji spolupracovat s našimi přáteli za oceánem, s dalšími demokratickými zeměmi, tak, abychom byli schopni téhle situaci čelit. Protože jinak se ta situace bude dál a dál zhoršovat. Děkuji, pane kolego. Já myslím, že teď už máme opravdu času velmi málo a tak poprosím naše panelisty. Pane Eh, velvyslanče, pan, ek, vaše excelence, prosím, můžete se vyjádřit k otázkám, které zazněly. Bohužel máme skutečně velmi málo času, takže vás poprosíme tak o stručnost. Děkuji, já to chápu, paní předsedkyně, já tady budu hovořit velmi stručně. Děkuji vám za vaši solidaritu, kterou jste vyslovili s Ukrajinou. Já vás musím ujistit o tom, že prezident, vláda a ukrajinský stát bude nadále bojovat o to, abychom získali zpátky Krym a zachovali celistvost. Vážení přátelé, pan Tubarov právě nastínil něco, co je vlastně jenom takovým střípkem v celkové mozaice porušování základních humanitárních mezinárodních principů. On jenom poukázal na krymské Tatary. Ale jak už říkal pan Tanok, platí, že panuje velmi nepříznivá situace, pokud jde o jiné menšiny. Není to jenom ruskojazyčná menšina, ale jsou to právě třeba židovské komunity. Pak jsou problémy eh, eh, tam, kde tyto menšiny už opustily dané území, protože potlačování jejich práv bylo tak silné. A to se týká i Ukrajinců. Bohužel ukrajinský jazyk je úplně jiný. Ukrajinské knihovny a knihy jsou zakázány. Já jenom poukážu na třeba problém ukrajinské církve. My zde máme i zástupce církve. Právě proto, že v téhle oblasti je situace velmi nepříznivá. Dochází k porušování práv na vyznání. Já mám radost, že o tom hovoří tento výbor. Eh, hovoříme zde o ozbrojování, dokonce o jaderném ozbrojování na Krymu. I o tomhle je potřeba ho- hovořit, protože je zde riziko jaderné války, což nejenom toto ozbrojování je porušování veškerých mezinárodních principů, ale je to také něco, co představuje ohromnou hrozbu pro Evropu. Vážení přátelé, pak zazněla otázka týkající se eh, obraného arzenálu vojenského. Za to Ukrajina potřebuje či nikoli. Ano, potřebuje, aby mohla chránit své území podle článku 52 právo na eh, sebeobranu podle úmluvy OSN. Naši vojáci, naše jednotky chrání život eh, občanů v míru. Potom také potřebujeme zastrašovat a odstrašovat, odrazovat od případných útoků agresorské země. My jsme dosáhli ohromného pokroku v této oblasti a určitě pochopíte, že k tomu máme několik důvodů. Já nemohu ty důvody všechny explicitně říkat. Pr- určitě pochopíte, proč. Některé lidi by to velice zajímalo, ale jsme rádi, že některé jednotlivé členské státy Evropské unie nám poskytly významnou pomoc a posílili naše jednotky. My v tuto chvíli máme velmi silné ozbrojené jednotky, které mají možná nakonec největší ozbrojenou sílu v Evropě. Je to díky vaší pomoci, díky vaší solidaritě, že se nám podaří odolávat ruské agresi v Donbasu a, a nakonec se nám podaří i vyřešit situace Krymu. A já zakončím své vystoupení. Optimisticky, vážení přátelé, přijde čas a Rusko členský stát, možná pan Švohátor už nakonec uzná, co se v tuto chvíli děje na Krymu. I uh, on to pochopí a já myslím, že to bude uh, čím dřív, tím lépe. Děkuji. Barov, please. Děkuji, pan Čubarov, má slovo, prosím. Eh, Коллеги, очень коротко, понимаю, нет времени, поэтому... Vzhledem k tomu, že nemám moc času, tak eh, vidíte, že eh, aspoň využijí příležitosti. Mm, co se týče eh, jednotlivých regionů, musím být, mm, co se týče podpory, tak víte, že u nás se rozšiřuje tato oblast podpory eh, především v oblastech poblíž eh, moře a zároveň musíme si uvědomit, že eh, máme také, se instalují systémy rozvinutých střel. Ale co se týče otázky pana Paskose, vojenské systémy se uplatňují, používají přes moře. A pro Rusy to stačí, ale abychom nabídli Krymu všechny nezbytné zdroje, Ehm, včetně zásobování Ruska potřebuje také transportní eh, koridor. A Samozřejmě otázka zní, zda dojde k nějakým akcím z hlediska pozemního koridoru, to záleží na celé řadě faktorů. Ehm, a pokud jde o mm, otázky ehm, e, přítelé Charlesa Tanoka, tak o tom neustále hovoříme a neustále se snažíme ovlivňovat tento proces. A před několika dní, dny, dny jsme s prezidentem Ukrajiny Petrem Parašinkem a s panem Jamilevem vedli rozhovory s panem Erdoganem, před prezidentem Turecka a doufám, že společným úsilím se podaří také i ve spolupráci e, s Evropskou unii a s NATO, jehož je Turecko členem, se nám podaří správně koordinovat e, tuto problematiku. A co se týče e, společenství Krymů, a to souvisí nejenom s trendem migrace, a to nezahrnuje jenom židovskou komunitu, ale také jiné eh, komunity. A samozřejmě rádi bychom ehm, vyzvali všechny Tatary, aby zůstali eh, ve, na svém území. Pan Petersen, já vám děkuji za otázku. Samozřejmě pracujeme na tom, proběhlo zasedání s představiteli tatarského národa, jednali jsme po Skypeu, protože máme řadu eh, lidí v emigraci, někteří v Americe, ale někteří zůstali na Krymu. Samozřejmě eh, i nadále na tom pracujeme a v současné době je okupační moc eh, namířena na to, aby mm, reformovali vztah medželistů s tím, že chtějí hovořit takzvaně hlasem medželistů jakožto za krymské Tatary, aby to předvedli, takže krymští Tataři mají radost této anexe, tak to ale není. A co se týče deportace, od února 2014 už nemůžeme vyloučit eh, kroky ze strany Ruska, jakékoliv kroky. A je mi to velmi líto, že jsem musel naslouchat panu Schaffhauserovi již po druhé, už jsem ho slyšel na tiskové konferenci. A na jedné straně s ním naprosto souhlasím. samozřejmě je nutné hovořit o právu národu na sebeurčení, ale máme národ krymských Tatarů a ti mají také právo na sebeurčení. A i přesto, že je tam část ruského obyvatelstva většina, tak v tomto smyslu je důležité, aby měli také právo na sebeurčení. se také v některé otázkách hovoří pravdu, ale manipuluje s tou pravdou, stejně jako pan Putin hovořil o tom, že jsme nedodrželi um, dohodu, co se týče rozšíření NATO a eh, co, ostať, eh, co budapeštské memorandum to Rusko dodrželo. Bohužel to pan Schaffhauser nesledoval. A otázka pana Štětiny. Já vám velice děkuji za to, že jste zde potvrdil jednu věc, že to možná může působit nespravedlivě, když se zapomíná na Krym a já jsem proto velmi vděčen panu Štětinovi za to, že se zde eh, takto správně vyjádřil z hlediska eh, občanů Ukrajiny. Eh, My samozřejmě potřebujeme přesné dokonalé zbraně a naše síly na jeho Ukrajiny by měly být připraveny tak, aby mohli jednat a tady reagovat reaguji na otázku pana Kelma. Obrany schopnost a sankce. Co máme zvolit? Obojí. Obrany schopnost i sankce, to všechno je důležité, abychom mohli zajišťovat právní stát, boj proti korupci e, a hospodářský rozvoj. To je všechno je nezbytné, abychom mohli řešit tyto otázky. Panu Pastinárovi chci poděkovat za vyjádření. Plně s vámi souhlasím. Panu Frontelicovi bych rád e, zmínil, že děkuji také vy jste do značné míry také reagoval na poznámky svého souseda, vážení členové podvýboru pro bezpečnost a obranu, vážení představitelé dalších výborů i eh, vážení přítomní. Chci poděkovat jménem eh, představitelů krymských Tatarů za tuto příležitost Ehm, také v této souvislosti poděkuji také panu Klimentovi a dalším, ehm, protože my eh, eh, spolu s lidmi, kteří jsou na Krymu, eh, čekají vaši pomoc. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát, pane Čuparové, za tuto mimořádně zajímavou výměnu názoru. Dámy a pánové, pokud mi dovolíte, chci dát slovo ještě velmi stručně jeho excelenci arcibiskupovi Klimentovi z Krymu. Souhlasíte, vaše excelence, prosím. Э, уважаемая госпожа председатель, э, уважаемые члены. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážený Pane velvyslanče, já jsem velmi vděčný za pozvání na tuto diskusi, která je věnována Krymu. Uběhl rok od okupace. Byl to rok velmi složitý. Problémy, které zde byly zmíněny na dnešní diskusi v Evropském parlamentu, to jsou skutečné problémy. Nejsou nijak přehnané tyto popisy problémů. Potřebujeme pomoc vojenskou pomoc k tomu, abychom mohli eh, bránit území a hospodářství státu Ukrajiny. Eh, potřebujeme také sankce. Eh, a sankce totiž mají velký vliv na politickou situaci. Potřebujeme pomoc také v řešení problému navrácení Krymu do Ukrajiny a Evropský parlament a Evropané by měli rozumět tomu, že vrácení Krymu do Ukrajiny znamená bezpečí Evropské unie. Krym se v současné době mění na obrovskou vojenskou základnu eh, zbrojení Krymu Eh, a objemy zbraní na Krymu eh, přesahují vše, co bylo dohodnuto ve všech dohodách mezi eh, Ruskou federací a Evropskou unii. V současné době se setkáváme s tím, že veškerá ukrajinská symbolika, všechny národní atributy Ukrajiny v souladu s ruskými právními předpisy se najednou považují za projevy extremismu. Jako příklad uvedu, jak policisté zabili 16-letého chlapce, který přijel na Krym jenom proto, že hovořil ukrajinsky faktor porušování lidských práv takových situací nalezneme velmi mnoho. Rád bych na vás apeloval, abyste eh, se neodvraceli od tématu Krymu. Rád bych, aby téma Krymu bylo projednáváno na všech diskusích. Chci vám velice poděkovat za pozvání a děkuji vám velmi za to, že jste nám dali možnost účastnit se těchto diskusí. Děkuji. Владыка, я благодарю вас. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tuto výměnu názorů. Ráda bych uzavřela tento bod na pořadu jednání. Přejdeme bezprostředně k dalšímu bodu eh, ve spojení s výborem AFET. Bychom rádi poskytli informaci o misi se jde na, do Kyjeva spolu s výborem pro rozpočet. Ladies and gentlemen, we pass immediately to the next point of our agenda. Vážení kolegové, budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Komisi sede do Kieva minulý týden. My jsme během dvou dnů Eh, možná trošku déle se mohli setkat se všemi představiteli politiky a občanské společnosti na Ukrajině. S výjimkou prezidenta Porošenka, možná se všemi jsme se setkali, ale byla to složitá situace. Ukrajinské úřady byly také velice aktivní Ehm, v souvislosti s příspěvkem do samitu EU, ale my jsme byli v situaci, kdy jsme mohli situaci zhodnotit na zasedání eh, ministra zahraniční, zahraniční Klinkina, jeho první náměstkyně paní Rybalenko, která eh, byla eh, také naši, Eh, partnerkou v řadě jednání a také byla velmi profesionální z hlediska informace o situaci. Také jsme byli informováni o ukrajinské žádosti, která byla předložena eh, OSN a Evropské unii eh, o vyslání mírotvorné mise tomu, aby byla naplněna Minská dohoda. To je problematika, kterou v současné době zvažují jak výbor pro zahraniční věci, tak eh, pod výbor pro bezpečnost a obranu. My to tedy máme možnost společně důkladně zvážit. Také jsme měli příležitost ehm, zvážit také otevření poradenské mise EU, která je v centru Kijeva, poblíž tedy nejrůznějších institucí a ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra eh, a dalších. Nadcházející den jsme měli také dlouhá zasedání spolu s výborem pro rozpočet, co se týče financování misí a pak eh, jsme získali celkový přehled eh, o operacích. My jsme se setkali také s ministrem obrany a jeho kolegy a proběhla tam upřímná výměna názorů a mohli jsme se také podílet na zasedání Věrchovné rady. Bylo to velice důležité, setkali jsme se s předními představiteli, z nich někteří jsou velmi aktivní v hájení ukrajinského území a také k těm důležitým zasedáním patřilo setkání s panem Turčinovem, generálním tajemníkem Úřadu pro bezpečnost, který spadá do eh, ukrajinského úřadu vlády. A myslím, že Součástí této společné mise bylo setkání také s eh, premiérem Ukrajiny. což byla poslední část naší mise, ale taky vím, že pan Galer, paní Gomas a další měli příležitost navštívit východ Ukrajiny a zcela jistě budou rádi se s vámi dělit o vlastní postřehy a já nechci sama domenovat tomuto této výměně názoru. Dám slovo panu Galerovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, to byla velmi podnětná cesta na Ukrajinu. Opět jsme si uvědomili, Ehm, složitost výzev, s nimiž se toto země setkává. Také jsme si potvrdili jednoznačnou pozici Evropské unie, Evropského parlamentu, pokud jde o současnou krizi. A myslím, že není pochyb o tom, jaká je eh, naše cesta, je náš názor, ale uvědomme si, že to byla cesta společně s rozpočtovým výborem, to mělo své důvody také a my tuto zemi také přímo i nepřímo podporujeme um, poměrně velkými objemy prostředků, které by měly být směrovány na stabilizaci a jak správně eh, uvádíte, také jsme se účastnili uh, otevření poradenské mise Evropské unie, což je občanská mise, která by měla pomáhat nezbytným legislativním změnám a změnám v institucích s tím, že tyto změny se budou realizovat také s pomocí našich expertních znalostí. My máme celou řadu zkušeností v této oblasti a zaměřujeme se také na právo v oblasti veřejné služby, státního zástupce, úřadu eh, proti korupci a je tam několik balíčků právních předpisů, které by měly být vzájemně kompatibilní. A chceme ještě zdůraznit, že politická vůle, která je tam vyjádřena, že struktury, které tam jsou, si musí také uvědomit, že nabízejí velmi schopné odborníky přímo na místě, kteří pomáhají celému procesu změn. Když jsme se setkali s předsedou vlády, pozdil se, protože se setkal s prezidentem, celá zjevně byl ve velkém stresu, protože právě dostali zprávu, že poprvé eh, od platnosti dohody bylo nutné stahnout těžké zbraně v severní části oblasti Lugansku poprvé byly aplikovány těžkotonážní zbraně, eh, odpalovací systémy raket. A musím tady říci, že příměří je velmi křehké. A já jsem pak se vydal s Nogomeš do Petrovsku a pak do tábora pro vnitřně vysídlené. My jsme tam zaznamenali velkou frustraci vojáků z Ukrajiny, že jim není dovoleno reagovat na ostřelování, které eh, tam probíhá. Můžeme říci, že pro tyto zástupce je to velice výhodné, protože Ukrajinci poslouchají to, co jim bylo nařízeno a eh, zároveň dělají to, co Moskva chce, ale Moskva může říci, že Moskva je nekontroluje, protože jsou tam tyto zástupci které pak Ukrajinci musí poslouchat na základě dohod. A e, vojenská situace je tedy velmi křehká, velmi napjatá. OBSE nemá přístup e, na celé území v rukou rebelu. E, a to zvláště, když se podíváte na mapu mezi Mariupol Mariupolem, Mariupolem eh, Azovskem a eh, ruskou hranicí. Právě tam vidíme eh, skutečně silné ozbrojování, těžké zbraně a dá se očekávat velké nebezpečí z této oblasti. A my musíme říci, že politicky je nutné trvat na tom, my jsme všichni členy OECD, Rusko je tak, členem OBSE, pardon, Eh, musíme trvat na tom, aby OBSE mělo přístup na tato území v rámci monitorovací mise na Ukrajinu, aby mohla zhodnotit situaci v terénu. Eh, my jsme vedli rozhovory s různými představiteli různých stran Verchovné radě, různí kolegové, včetně pana Čubarova eh, a dalších. Eh, všichni si uvědomují, že je to jejich poslední šance reformovat zemi. A také udržovat Eh, agresi a invazi tam, kde je, aby se dále nešířila do dalších území. Domnívám se, že na základě toho, co jsme zatím viděli a slyšeli, opatření, která Evropská unie přijímá v souvislosti s touto novou poradní misí, měli bychom jakožto parlament i nadále pokračovat podporovat tento obecný přístup a pokud jde o věci našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu, měli bychom podporovat Evropskou unii v tom, aby pomáhala reformovat strukturu bezpečnostních sil, tedy policie a různé Eh, složky odpovídající za vnitřní bezpečnost by měly fungovat podle nové struktury a měly by mít také zcela novou praxi, tak aby Ukrajina měla moderní policejní sbory. A několikrát jsem se ptal na systém vedení velení mezi armádou a koordinací mezi jednotlivými jednotkami, které jsou financovány uh, E, různými oligarchy. My jsme dostali potvrzení toho, že buď tedy e, je to zcela pod velením armády, anebo to spadá pod gesci ministerstva vnitra. To nám tedy řekli, že nedochází k žádným E, e, situacím, kdyby nějaká e, ozbrojená skupina nebyla pod politickou kontrolou. Ale v terénu samotném, na východě se mě nám lidé tvrdili něco jiného, s tím, že ta linie velení není z Kyjeva zcela jasná k těmto jednotkám, těmto silám. A pokud samozřejmě jsou někde otazníky, ještě závisí na vládě, aby skutečně poskytla důkazy o tom, že se vše děje podle dohody s mezinárodním společenstvím, eh, podle dohody z Minsku, která se eh, v terénu uplatňuje. A poslední věc, velmi pozitivně bylo na Ukrajině vnímáno to, že Evropská rada minulý týden propojila provádění Minské dohody s možností nutí zrušení sankcí. Jinými slovy, pokud nebude implementována dohoda z Minsku, eh, nebudou zrušeny sankce. Děkuji vám. Thank you, Mr. Galler. Uh, we were uh, very... Děkuji, pane Galere. Byla to velice malá výprava čtyř uh, poslanců. Pan Abelfloim tam byl mezi námi. Chcete se vyjádřit také? Jak tomu nemám jako Almagomeš takový procítěný postoj, takže budu hovořit eh, spíše střízlivěji o téhle návštěvě. Pro mě bylo pozoruhodné to, že když jsme přijeli do Kyjeva, tak to byl ohromný kontrast. Pár stovek kilometrů odtud lidé přestože panuje příměří, umírají. A v tom městě to nemohlo být milovenější. Lidé jezdili do práce, ve špičce byly kolony, hrozný provoz, potom tam byly luxusní limuzíny, SUVčka. Neuvěřitelné, kolik Ukrajinců si může kupovat eh, drahá vozidla, jako je Mercedes nebo Lexus proběhla řada politických debat, hovořili jsme o korupci, korupce je na vzestupu. Bylo nám řečeno, že se na tom podíleli i všechny předchozí vlády. Krom korupce je to ale i válka, která zaměstnává hlavu našich partnerů, separatisté a teroristé, jak se tomu říká, vlastně každodenně porušují příměří. A pro mě bylo pozoruhodné to, že říkali, pokud Evropa nezastaví Rusko, tak se Putinova armáda objeví u hranic, anebo na našem území. Bylo řečeno, že potřebují nové zbraně, že vojenské jednotky potřebují být moderně vybaveny, dostávají už určité dodávky. Jak říkám, pro mě to bylo velké vystřízlivění. Stále mám na paměti jedno uvědomění. Pokud budeme zásobovat tento konflikt dalšími zbraněmi, tak se to dostane možná až k našim hranicím. A 70 let po konci druhé světové války je tohle právě ta poslední věc, kterou by Evropa potřebovala. Takže musíme hledat diplomatické nástroje, veškeré diplomatické nástroje, které jsou myslitelné k tomu, abychom byli schopni vyjádřit Putinovi slova stačilo už toho bylo dost. A já souhlasím s panem kolegou Galerem, že sankce se nebudou nějak zmírňovat vůči Rusku a také souhlasím s tím, že ukrajinská vláda má poslední šanci provést reformu své země. Děkuji. Mr. Planka. Děkuji, pane Plankoviči, chcete se také vyjádřit, protože i vy jste byl členem a zapojil jste se do několika jednání, v podstatě to byla taková společná výprava. Ano, děkuji. Já myslím, že z hlediska člena eh, delegace bylo velmi dobré, že jsme ukázali soudržnost v rámci Evropského parlamentu, že tam byl výbor pro rozpočet, výbor sede. Já myslím, že tohle byla velice dobrá věc, byl to dobrý signál po prvním zasedání společném. Pokud jde o pravomoce výboru sede, tak pro mě bylo nejdůležitější vyslechnout si názory zvláštních monitorovacích misí tam myslím, že je velký prostor pro zlepšení. Potom druhá věc, která byla pozoruhodná, je silná touha ukrajinské strany spustit misi SDPA, což je tedy ještě silnější vyjádření, než jaké zatím zaznívá z Evropské unie. Podobně tohle bylo klíčové sdělení z její strany. A také jsme si uvědomili, že proces ústavní reformy, proces decentralizace, zvláště v Donbasu, je podmiňován skutečností spravedlivých voleb. To je jasné stanovisko proti jakýmkoliv pozitivním eh, snahám o jakékoliv protiprávní kroky, co se týče listopadových voleb. A oba výbory sledují jinou stránku věci, aktuální situace. My jsme to vyhodnocovali z našeho hlediska a pro nás eh, jsou závěry celkem jasné. Myslím, že to bylo obohacující a byla to dobrá zkušenost. Já vám děkuji za uspořádání této delegace. Děkuji. Děkuji a přirozeně já chci poděkovat eh, za velmi dobrou spolupráci v rámci naší delegace. A souhlasím s tím, co říkáte, že to bylo velmi významné a bylo důležité ukázat, že z naší strany se jedná o společné úsilí, že jsme byli schopni tímto ujistit um, ukrajinskou stranu o tom, že naše delegace je podporuje, že podporujeme lid Ukrajiny. Byli jsme schopni vyhodnocovat různé stránky věci, včetně humanitární situace, sociální situace. Jednali jsme s neziskovými organizacemi, které se podílejí na práci oblasti IDP a celkový dojem byl takový, že ta situace je relativně, nechci říkat dobrá, ale relativně dobrá právě díky velikému zapojení neziskových organizací a právě občanská společnost a toto hnutí je na Ukrajině natolik angažované, že někdy jsou nejenom schopni doplňovat eh, veřejnou zprávu, ale někdy ji dokonce nahrazují. Za to bychom měli být velmi vděční a měli bychom za to, že v tomto smyslu pokračuji jim velmi poděkovat. Musíme se také snažit s těmito neziskovými organizacemi nadále spolupracovat, tak abychom byli schopni to všechno průběžně vyhodnocovat. V tuto chvíli zde máme panelisty k dalšímu tématu. Pan Brok přijde a bude se účastnit debaty k dalšímu bodu to bod, který se bude projednávat společně s výborem AFED a my bychom rádi eh, vyslechli i názory pana Franka Brennera, generální ředitele Eurokontrolu. Bude probíhat společná návštěva v Eurokontrolu my jsme celkem nedávno si vyměnili názory s panem Brennerem, bylo to velmi zajímavé, setkali jsme se i s jeho kolegy. A teď přišel čas, aby pan Brenner z podvýboru pro bezpečnost a obranu přenesl svoji prezentaci. Bude to tedy ve spolupráci s výborem AFET a pan Bogdan Gajevský je Další moderátor této debaty, člen elitní mezinárodní společnosti vyšetřovatelů leteckých nehod. Je to expert za kanadskou vládu. Téma našeho setkání je bezpečnost civilního letectví, konfliktní zóny a území pod vojenským dohledem, hrozby ohrožující civilní letectví ze strany vojenských letadel. A já v tuto chvíli dám slovo panu Malbrokovi za Eh, AFET. Děkuji, eh, paní kolegyně. Já jsem velice eh, rád, že tady dneska tohle téma můžeme probírat. Máme tady příležitost totiž konkrétní případy. Máme tady otázky tedy bezpečného průletu nad krizovými zeměmi, ale je tady také věc, jakým způsobem vojenské a vojenská civilní letová kontrola v jakém eh, rozsahu eh, mohou být koordinovány. Je to otázka také hospodářského významu, protože navzdory určitým pokrokům eh, často letadla musí ještě letat cikcak přes Evropu a to stojí vzhledem k tomu, že tady ta kombinace Eh, vojenských a civilních oblastí eh, hodně peněz, takže by se to mohlo lépe eh, sladit. Zároveň víme, že vzhledem k narůstajícímu leteckému provozu je tato koordinace velice důležitá a proto bych rád také vyjádřil vděčnost, že si tady můžeme popovídat o takovýchto tématech a, dám slovo panu Brennerovi, aby nám ukázal eh, své stanovisko. Děkuji, eh, pane předsedo, za eh, laskavý úvod. A za pozvání k vystoupení k tomuto důležitému. Dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o některé zkušenosti z nedávné doby, které se týkají situace bezpečnosti ve vzduchu aktuálního stavu v konfliktních eh, zónách, jakož i o otázkách o, bezpečnosti nad eh, mezinárodním prostorem na moři. Já tady zastupuji Eurocontrol, mezivládní organizaci se 41 ženským státem. Eurocontrol má rozsah od Irska po Arménii a také vidíte, že Ukrajina je jedním z našich členských států. Také působíme od Portugalska na a směrem k Estonsku v tom směru od jihu na severozápad. Tomu říkáme pan evropský přístup a to je velice důležité, protože si nemůžeme dovolit různý přístup k bezpečnosti v řízení letového provozu při pohybu letadel po Evropě. Je důležité, abychom hovořili jedním evropským hlasem a hm, evropské státy, které nejsou součástí Unie, tím byly úzce provázány se zbytkem Evropy. Díky tomu eh, může být Evropa eh, silná a v mezinárodních organizacích, jako je ICAO. Eurokontrol není orgánem EU, ale máme velmi komplexní dohodu na vysoké úrovni mezi EU a Eurokontrolem, eh, podle které mm, spolupracujeme velmi úzce s Evropskou komisí a dalšími evropskými orgány, jako je EASA nebo Evropská agentura pro obranu se kterou máme dokonce odsouhlasený program, eh, společný program práce. Eurokontrol není čistě eh, civilní organizace, je to civilně vojenská organizace, která napomáhá koordinaci potřeb eh, civilního vojenského letectví. Klíčovou rolí je takzvaný síťový správce na kterého nás Evropská komise namenovala v roce 2011. Od té doby jsme navázali na své předchozí zkušenosti v eh, řízení dopravních toků a to se značným úspěchem. A no, opět zprávce eh, sítě eh, se nezaměřuje pouze na letový prostor Evropské 28, ale také na všech našich členských států. Dokonce teď už Působíme i mimo těchto 41 států a už se spolupracujeme se státy, jako je Maroko a dalšími zeměmi v eh, oblasti Středozemního moře. Vyměňujeme si letové plány, aktuální informace a poziční data a o letounech ve vzduchu, ať už jsou civilní nebo vojenské. Jedním z nejdůležitějších eh, eh, výkonnostních cílů pro nás se týká od tedy eh, poždění, Týká se to vlastně eh, cíle 30 sekund na let, což je eh, vzhledem k 30 tisícům letům za den v Evropě nebo 10 milionům za rok poměrně náročný cíl, ale i jsme Eh, na dobré cestě k dosažení tohoto cíle, pokud jde o přesnost. Tohoto cíle v Evropě bychom nikdy dosáhli bez eh, intenzivní spolupráce mezi eh, v civilními a vojenskými uživateli letového prostoru a tím, že používáme flexibilní užívání letového prostoru, což vytvořil tento koncept, který vytvořil Eurocontrol a Evropská unie jej legislativně upravila. Dění na Krymu a na východě Ukrajiny eh, vedlo k eh, zásadním změnám eh, vzor, vzorců dopravy, což samozřejmě vede k zácpám v oblastech, jako je Bulharsko, Rumunsko a Turecko, zatímco na Ukrajině a to vidíte tady nahoře v roce 2013, vidíte, byl ještě intenzivní provoz a ten provoz zásadně poklesl a všechno eh, létá eh, přes eh, ten jižní prostor, čili Rumunsko, Bulharsko, Turecko. Už to nejde dál, protože, jak později vysvětlím, máme celou řadu omezení na jihu, když tady hovoříme o Sýrii, Tunisku, Libii a tak dále. Takže v této chvíli eh, vedeme všechno koridorem mezi Černým mořem a, a Středozemním mořem. To není dobré, ale je to důsledek stavecí politické situace. Říkáme tomu eh, zpráva a sítě v samotném politické situaci a k dostupnosti kapacit. To je eh, úkolem síťového manažera Neustále eh, pracujeme se s eh, proměňující se situací, eh, pokud jde o otevřený nebo uzavřený letový prostor. A také to souvisí s následky pádu MH17. Tou dobou Ukrajina se rozhodla hm, vyhlásit letový prostor, kde pro letal MH17 jako otevřený. A já ještě zajdu do podrobností ohledně sdílení těch informací. Letové eh, systémy jsou eh, postavené na eh, systému informování mezi zemí a vzduchem. My sbíráme všechna ta všechny ty informace, dáme k dispozici všem zemím a státům a provozovatelům letadel. To jsou tedy informace, které musíme dát k dispozici. Ale otázkou je, jak probíhá rozhodování o těchto informacích. Takže za prvé je tady eh, rozhodovací proces eh, provozovatele letadla. Ten se podívá na to, jaké cesty jsou otevřené, potom se podívá na různá kritéria, která je třeba eh, zvolit. Podívá se na ve vzduchu, na palivo, na vzdálenost, na poplatky za letový zařízení letového prostoru, na omezení kapacit, na to, kdy chce doletět a v neposlední eh, řadě eh, jsou tady otázky bezpečnosti. Tak teď je otázkou, jak může eh, provozovat letu a stát posoudit bezpečnost letového prostoru v Evropě. Tam je tím kouzelným, tou kouzelnou věcí takzvaně povinně provádět posouzení bezpečnosti, podívat se do letového prostoru a do sousedních letových prostorů a zamyslet se nad tím, jestli je bezpečné tam nalétat. A potom eh, nenechávat si všechny tyhle informace i pro sebe, ale doufejme také podělit se do budoucna o tyto informace s, další, s ostatními. Po MH17 hm, byla tedy eh, vytvořena úkolová skupina a zjistilo se, že eh, tam Ukrajina a zjistila, že se dá tam tudy prolétat a to je chyba, to byla chyba tedy, ale nikdo eh, to neposuzoval, tu, eh, to bezpečnost, protože eh, ten základ tohoto vyhodnocení situace nebyl k dispozici. To je dáno nedostatkem našeho stávajícího systému, nikoli Ukrajinou. Tam ty podklady pro vyhodnocení bezpečnostní situace nejsou sdíleny. Čili eh, po MH17 eh, eh, mm, organizace pro civilní letectví v Montrealu zřídila úkolovou skupinu. Před několika týdny proběhla konference a bylo hm, dosaženo závěru, že tento mm, nedostatek by měl být napraven a státy by měly změnit své postupy tak, aby toto bylo k dispozici to posouzení eh, bezpečnosti, bezpečnostních rizik. Eh, v jednom případě už se toto eh, zveřejňuje. Asi si vzpomínáte na útok na letiště v Tel Avivu, napadené mm, nějakými raketami palestinci z Gázy. A tam státy, které nevěděly o této bezpečnostní situaci, by nepřestaly letat do Tel Avivu, ale mohli to udělat díky tomu, že to bylo zveřejněno. FAA předala informace americkým letadlům, nedovolila jim letět do Tel Avivu a evropská organizace EASA se držela této, tohoto doporučení. Izraelci potom měli provést posouzení bezpečnosti přiletu do Tel Avivu, což udělali a, a na základě toho si to EASA znovu rozmyslela a mm, mm, lety byly znovu možné. Čili to je takový první příklad toho, eh, kde takový systém zafungoval, čili sdílení podkladových informací. Eurocontrol tedy podporuje členské státy, aby sdíleli tato posouzení rizik a dávají k dispozici eh, non-stop eh, v reálném čase jednotlivým státům a také uživatelům letového prostoru, tak jak to nedávno doporučilo ICAO. Na tomto slajdu vidíte eh, stávající informace o tom, kde v Evropě je uzavřený eh, letový prostor a jaká varování pro něj eh, platí, jaké veřejné informace jsou a, jaké jsou tam podkladové informace. Čili po MH17 a doporučení ICAO Eurocontrol vytvořil takovýto chráněný systém, který má nahradit nebo dát k dispozici všem, kteří přijímají rozhodnutí tyto informace. Takže eh, eh, provozovatelé tu vidí, kde jsou rizika a mohou se podle toho zařídit. Tohle v současné eh, době děláme krok za krokem. Stále více států sdílí tyto informace, což je velice pozitivní signál, nebo je velice důležité nejenom rozhodovat, ale také vědět, na základě čeho se eh, rozhodovalo. A nestočí eh, jenom eh, tohle vydat jednorázově a potom to položit na stůl, ale je třeba to průběžně aktualizovat Nonstop. stop Takže přispíváme jako Eurocontrol s evropskými informacemi do této sítě ICAO po celém světě. Poskytujeme zejména se zaměřením na Evropu toto, protože máme přístup k organizacím, které potřebují vědět tyto informace. Také to sdílíme samozřejmě se všemi eh, státy, EASO e s eh, uživateli eh, letového prostoru v omezeném formátu. Čili na tomto slajdu vidíte, kde jsou omezení a také tady vidíme, jak vypadá situace v Syrii, v Libii a tak dále což nám eh, v zásadě neumožňuje posunout eh, dopravu na jich. Máme tady omezení na Ukrajině, což eh, zase omezuje posuny mezi tedy, tedy nás nutí posouvat to na Bulharsko a Rumunsko. A teď se dostávám k dohledovým letům a, a, a letům nad volným mořem. V posledních měsících došlo k poměrně intenzivním kontrolním letům nad volným eh, mořem. To samozřejmě je velice alarmující pro eh, řadu eh, států. Bavili jsme se o tom na řadě for, včetně parlamentu. České státy Eurokontrol zejména v Pobaltí, otevřeli tuto otázku v Eurokontrolu a zabývají se tím, jak se postavit k těmto letům sledovacím a jak je regulovat nad volným mořem. České státy nás v prosinci minulého roku požádali, abychom řešili toto téma a jelikož jsme zmrazili veškeré kontakty eh, s Ruskem, které není eh, členským státem Eurokontrolu od Krymu, tak eh, jsme byli požádáni o to, abychom zahájili aspoň technickou debatu o kontrole provozu nad volným mořem. My jsme na základě toho vyzvali NATO a také americké síly a také vojenské jednotky ze všech členských států EU a jejich civilní protějšky. Pozvali jsme na technické jednání do Bruselu o možném zlepšení situace. Poprvé e, tehdy e, Rusko souhlasilo s e, takovým jednáním, abychom se zbavili o tom, jak zlepšit bezpečnost nad volným mořem. Bylo to velmi dobře navštívené zasedání na začátku tohoto měsíce, které je velice nové. A řekl bych, že to byl politický úspěch, jelikož nejenom Došlo k tomu semináři, ale eh, došlo také, eh, byl také, byl také dosažen eh, závěr, že uspořádání z roku 1960, které odráželo tehdejší situaci, už vůbec neodráží dnešní potřeby. Takže eh, jsme eh, přišli s eh, řadou myšlenkou na zlepšení pro Mezinárodní organizaci pro civilní letectví a dohodli jsme se na druhém semináři, který bude organizován v Paříži IKM během dubna. Samozřejmě tam se pokusíme s věcí pohnout dále. Čili tolik ke všem těm obavám letů alespoň došlo k technické platformě, k dalšímu zlepšení bezpečnosti eh, těchto letů nad eh, volným mořem. Myslíme se, eh, že je samozřejmě obtížné se předvídat nehody, kterých je samozřejmě těžké se vyhýbat, ale hm, Musíme se zabývat možnými důsledky nebo možnými ovlivňujícími faktory a zjišťovat, jak v budoucnosti budeme eh, schopni eh, zajistit ještě vyšší bezpečnost řízení letového provozu než dnes. Hodně eh, z toho souvisí s vývojem kontrolních postupů, jak civilních, tak vojenských, jak říkal pan Brok teď. Je třeba sdílet informace. Tyto postupy byly v minulosti vytvořeny Eurokontrolem tak, aby eh, je Evropská unie promítla do legislativy. Já jsem tady dnes také proto, abych eh, zde Evropskému parlamentu vyjádřil, že jsme eh, tady k vašim službám, jakož i Evropské veřejnosti, abychom pokračovali v těchto snahách, které proběhly už v posledních deseti letech a my už existujeme 50 let a chceme přispět k No, vhodnému eh, sdílení informací mezi eh, civilním a vojenským letectvím a mm, to i mimo 1.40 eurokontrolu a to ve prospěch bezpečnosti. Děkuji vám. Thank you, Mr. Brenner, for your very interesting uh, Děkuji vám, pane Brennere, za velice zajímavý příspěvek. A nyní bych ráda dala slovo panu doktoru Bogdanovskému. Možná pan Brok se ještě pak bude chtít vyjádřit, samozřejmě velice vítán a zahájíme rozpravu. Uh, my name is Bogdan Gajewski. Dobrý den, jsem Bogdan Gajewski a praxi v letectví mám za 30 let a posledních 25 let se věnuji eh, technickému poradenství vládě Kanady eh, ve funkci senior engineer. V současném světě eh, letectví se setkáváme s rostoucími příklady vojenských aktivit. Pří náklad 1 22. listopadu 2003 ehm, náklad, byl nákladní eh, Airbus ehm, European Air Transport se střelen ruskou střel, střelou v důsledku eh, naštěstí se podařilo posádce bezpečně přistát. Druhý příklad. 17. července 2014 Malajská americký letounem H-17 byl sestřelen nad územím východní Ukrajiny. Eh, zahynulo 298 cestujících. Případ 3. 10. dubna 2010 eh, Pols ruské letadlo havarovalo u Smolenska v Rusku. Eh, zahynulo 96 cestujících na palubě. A přirozeně eh, nám jde o ochranu životů cestujících. Neměli bychom dovolit, aby se takové tragédie ještě opakovaly. Musíme si vzít poučení eh, ze zpráv o nehodách. Ve eh, věci 3 polské eh, letadlo Tupolev 154M, tam zatím máme jenom jedinou zprávu o nehodě, která je nám k dispozici a to zpráva, která se eh, o nehodě, která se stala poblíž Smolenska, to je téma mé prezentace. 2010, 10. dubna 2010 polské letadlo Tupolev T-154 havarovalo poblíž Smolenska v Rusku. Zahynulo všech 96 lidí na palubě, včetně polského prezidenta Lecha Kašinského a jeho manželky Marie bývalý prezident Richard Kačarovský a také hlavní eh, velitel ozbrojených sil a eh, přední představitel polské armády byla tam posádka, která byla osmičlená. Toto je letadlo, které havarovalo, eh, letělo z Varšavy do Smolenska. A toto je místo nehody ve Smolensku šetření této nehody eh, dalo vznik dvěma zprávám. Zpráva ruská MAC Report a polská zpráva Miller Report. Obě zprávy klasifikují tuto nehodu eh, jako kontrolovaný nálet do území CFIT, což Eh, znamená, že eh, to došlo pod kontrolou pilota, kde letoun eh, nezáměrně zamířil do země bez jakéhokoliv úsmyslu pilota v důsledku chyby pilota. Hlavní zásadou by mělo být, že taková zpráva by měla být zamítnuta. Tato prezentace ukazuje některé zásadní nedostatky, které vedou ke spochybnění profesionality a důvěryhodnosti oficiálního vyšetřování příčin nehody. Také si můžeme udělat eh, představu o kvalitě těchto zpráv. Bylo hodnoceno eh, toto eh, inventář na místě nehody, blak, výtisky z blackboardu, šetření. Nejprve přímo na místě nehody. Věnujte pozornost fragmentům sedadel, které tam vidíme. Inventář Malzák je zásadní pro každé eh, zhodnocení takové nehody. Zajištění místa nehody musí eh, dokonale. Bohužel v tomto případě eh, nebylo toto místo zajištěno. Místní lidé tam mohli kdykoliv přijít a samozřejmě odnášet důkazy. To je příklad jedna, příklad dvě, příklad tři. na tomto obrázku vidíme, že část části eh, stabilizátorů byly odneseny, přeneseny z jednoho místa na jiné a to druhé místo bylo po druhé citováno ve zprávě. A byly zjištěny následující problémy. Eh, místo havarie nebylo zjištěno, místní obyvatelé tam mohli kdykoliv zajít a narušit důkazy. Eh, také byly pozměněny Eh, lokalizační informace letadle. Bod nárazu nebyl stanoven. Letadla Tupolev se vyskytovala ve dvou modelech, která sloužila jakožto vládní letky polské vlády 101 a 102 s tím, že eh, nebylo uvedeno, který z letadel 101 vlastně eh, havarovalo. V každém případě I'm, I'm really... Promiňte, kladu si otázku a dovolím si položit otázku předsedkyni tohoto podvýboru, proč dostáváme takovou zprávu nyní. Není to v pořadu jednání, není to dohodnuto předem a je to zcela zjevně eh, nepodložené. Kladu si otázku, proč diskutujeme o tomto bodu. Normálně podle našeho pořadu jednání Mm, eh, je, jsou body, které byly s, projednány s koordinátory a zajímalo by mě, co nás vede k tomu, že vy, musíme naslouchat této domácí polské politické problematice. Eh, a nejsem připraven zde eh, toto nechat proběhnout zcela klidně. Zítra mě něco napadne a někoho pozvu, aniž bych se s kýmkoliv dohodl. Já musím na tomto místě protestovat proti postupu vedení eh, tohoto bodu na pořadu jednání. Kladu si otázku, co si myslí naši koordinátoři a zástupci politických skupin. Děkuji vám, pane Galere. Tato prezentace spadá eh, do pořadu jednání a eh, věnuje se konkrétně hrozbám v oblasti letectví ze strany konfliktních zón a eh, také vojensky kontrolovaných území. A to nejde jenom o interní polskou záležitost, protože jsou tady zmíněny tři případy a v našich materiálech těch případů nehod najdeme celou řadu a souhlasím s panem Gajevským, že má zásadní význam hodnotit důvody a příčiny tedy všech těchto Eh, situacích. My jsme měli eh, případ MH17 a také velice soucítíme eh, s oběťmi obou havár, jak samozřejmě nizozemský, ale tam samozřejmě to byla zóna konfliktu a já musím říci, že dnes hovoříme o hrozbách Eh, ze strany Ruska vůči různým typům letů a to je naprosto odůvodněné. Já si dovolím eh, zareagovat. Vážení kolegové, musím říci, že, jak to říci, eh, se cítím trošku zneužit. Já jsem byl dlouho dopředu pozván, abych hovořil o bezpečnosti letectví v zónách konfliktu, v zajištění ehm, bezpečnosti civilního letectví a najednou jsme vyzváni k tomu, abychom jednali o interním, domácím polském problému, které vaše strana využívá v předvolební kampani. Ne, nemyslím, že by to bylo správně načasované. Velmi často se setkáváme s tím, že jsme v Evropském parlamentu eh, samozřejmě vyjadřovali soustrast, kondolence a to je naprosto přirozené. My jsme také vyjádřili soustrast obětem eh, nehody u Smolenska, ale nemělo by nás to vést k tomu, abychom tady na tomto místě nyní vedli zkoumání o příčinách této nehody. Dnes musíme hledět do budoucnosti musíme eh, hledat, hledět do budoucnosti tak, abychom dokázali eh, zajistit bezpečnost civilního letectví. Zcela jistě se můžeme ohlédnout i do minulosti, ale jako předseda eh, výboru AFET nebudu zde naslouchat řešení vnitřní polské problematiky. Zcela jistě se mohou vyjádřit před, představitele politických stran, ale nesmíme zneužívat čas ve výboru k tomu, abychom jednali o vnitřních problémech. Měli bychom uzavřít tuto prezentaci co nejdříve. Máte slovo. Chci eh, reagovat na eh, výtky předsedy AFETu. Zdá se, že agrese, kterou vede Ruská federace na Ukrajině, by mohla vést k revizi mnoha závěrů a rozhodnutí, která byla učiněna například k tomu, co se dělo v Gruzii. Mohlo by to také vést k přehodnocení zprávy z hlediska toho, kdo byl agresorem a kdo byla oběť. A když se podíváme na všechny tyto případy, mm, můžeme dojít k tomu, co se děje například v současné Abcházii. A zároveň si uvědomujeme, že je potřeba hodnotit další incidenty e, jako e, nehoda ze, katastrofa ze Smolenska. Já nekandiduji v žádných volbách a není to záležitost eh, vnitřní politiky Polska. Domnívám se, jsem přesvědčena, že je to případ, který má být prezentován. Samozřejmě, pokud se vy, eh, vážení kolegové, domníváte, že bychom měli ukončit tuto prezentaci, je to v pořádku, ale eh, rozhodně to neprospěje naší připravenosti. Děkuji. Minuten hm, mit seinem Vortrag. Děkuji. Poprosím pana Gajera, aby uzavřel celkově tuto prezentaci. Má dvě až tři minuty. All right, I try to... Děkuji. Já se pokusím to uzavřít co nejrychleji, to znamená, dostanu se rovnou k závěrům a ukážu vám kontrolní věž, kterou znají cestující a kontrolní věž ze Smolenska. To jsou dvě fotografie a teď už ty závěry. Obě zprávy o nehodě neobsahovaly hloubkové šetření, byly tam základní rozpory, které kladou pochybnosti a vznáší pochybnosti týkající se důvěryhodnosti ruského vyšetřování. Gajevský. Děkuji, pane Gajevský. A v tuto chvíli zahajuji rozpravu. Hmm, pane Galere, chcete se vyjádřit jako koordinátor? Děkuji. Děkuji vám. Já budu hovořit německy. Děkuji panu Brennerovi za prezentaci Musím říct, že jsem jeden z těch, kteří s vámi už eh, jednali i mimo tento parlament. A Eurocontrol je takový odrazový můstek dalších, pro další snahy, pokud eh, se máme snažit o přeshraniční spolupráci a koordinaci a pracovat na jednotném evropském nebi. Musíme samozřejmě čerpat ze zkušeností členských států, zvláště těch, kteří již se podílejí na bezpečnostní kontrole pro civilní i vojenské letectví. Je třeba tyhle dvě složky integrovat protože existuje jenom jeden vzdušný prostor a také integrace těch dvou složek by ušetřila peníze i čas. Jedná se o určité průlety nad územími, které byly v minulosti uzavřené a budou otevřené. Ale otázka je, jaká je politická vůle v jednotlivých členských státech. To je vždycky rozhodující, totiž záleží na členských státech. je zde otázka, jak nastavit tu spolupráci? Eurokontrol je velmi praktickým partnerem, protože v oblasti toho, na co se soustředí Evropské eh, jednotné nebe, už eh, pracuje. A otázka je tedy z vaší strany, jaká doporučení byste nám předložili, zvláště pokud jde o ty státy, které budou rozhodovat, jakou radu byste dali jim, jakou radu byste dali komise. Otázek, které zatím nebyly zodpovězeny, je řada. A vy jste expert. Děkuji. Já v prvé řadě poděkuji našim dvěma hostům za jejich příspěvek do debaty. Je to, je to velmi důležité téma a Letecká doprava se bude posilovat, včetně té vojenské. Letecké dopravy je tedy třeba, je to naprosto zásadní, mít jednotný systém. A potřeba zde je vybudovat něco, co bude fungovat celosvětově. A otázka zní, jak to vypadá. Je zde ta nehoda malajských aerolinek. Jak to, že nemáme vůbec představu o tom, co se stalo? Proč s tím tak bojujeme? Co se stalo? A pane Tanoku, máte slovo. Děkuji. Ve světle toho, co se stalo malajským aeroliním, které zmizely nad Ukrajinou, a Moskva se snažila obvinovat eh, ukrajinské jednotky. To bylo celkem ostudné. Já jsem si cenil toho, co říkal pan Gajesky, že se snažil nám nastínit, co se zřejmě mohlo stát ve Smolensku. Já jsem to nikdy neviděl. Možná, co se týče toho uh, narušování důkazů, to vám dává určitě určitý obrázek toho, jak daleko je Rusko ochotno eh, zajít, ať už jde o trestní jednání nebo nedostatek kompetence, nebo obojí. Ale vzhledem k tomu, jaké máme důkazy, existuje kniha eh, systém střel, buď to eh, tehdy vypracovala Moskva, nevím, ale má Eurokontrol pravidelné aktuální informace nebo od spravodajských služeb dostává nějaké informace ohledně toho, zda tyto systémy střel se dostaly do rukou teroristů. Jenom několik zemí vlastní vůbec takovéto systémy. Několik zemí bývalého sovětského bloku je má. Jsou to ohromné náklady a veliké nebezpečí, pokud se dostanou do špatných rukou. Já chci jet do Kyrgyzstánu a viděl jsem tu mapu, tak jsem si říkal, že je to přesně pod eh, okupovaným územím severního Iráku. Kdyby se jim dostali do ruky zbraně ze severního Iráku, nemohli tedy něco takového získat? panu Krasnodemským. Děkuji. V prvé řadě dovolte mi říct, že jsem eh, docela pohoršen tím, že pan Gajevský nemohl dokončit svoji prezentaci. To si myslím, že skoro vypadá jako cenzura ho takhle přerušit. Samozřejmě, že nás zajímají příčiny Smolen, do, do nehody u Smolenska. Tyto aspekty jsou velmi důležité. V průběhu diskuze jsme zaznamenali kritická slova na adresu Putinovy propagandy. Když ale hovoříme o Smolensku, a neříkejte mi, že o tom tady nemůžeme hovořit. Tak si myslím, že to je něco, co jenom zapadá do celkového procesu. A navazuje to na naše předchozí debatu. Já se dostanu k tématu dnešního jednání. Hovoříme o bezpečnosti letectví, o konfliktních zónách, o zónách pod dohledem vojsk a také sestřelení letadla MH17. Tam není pochyb o tom, že to letadlo bylo sestřeleno. Už se o tom hovořilo. A informace, které jsme zatím obdrželi od šéfa Eurokontrolu, jsou poměrně znepokojivé. Pokud jde o poznatky o bezpečnosti letectví, civilního letectví, tak tyto poznatky v minulosti alespoň byly shromažďovány od jednotlivých členských zemí. A já nevím, jak to bylo tady, protože ukrajinské úřady neinformovaly o tom, zda rebelové měli možnost vůbec se dostat k těm střelám, jestli vůbec měli možnost sestřelit to letadlo. A tak se zamýšlím nad tím, jestli je to nadále tak, že Eurocontrol spoléhá na to, že dostane informace od členských států. Je to dále takto? A nebo plánujete nějakou analýzu bezpečnosti letectví a plánujete po- začít používat vlastní informace? To je první otázka. Druhá otázka. Z informací, které jsme obdrželi, zatím z toho neplyne nic, co se týče bezpečnosti eh, letadel a bezpečnosti letišť, pokud jde o ta takzvaná bezpilotní letadla. Údajně tam je návaznost mezi zabezpečením těchto letadel a letišť. A hovořilo se o tom v souvislosti s letištěm Heathrow. My zde totiž nehovoříme jenom o civilních eh, bezpilotních letadel, ale i o těch vojenských a Zdá se, že tohle není téma úpravy v Evropě, ale zamýšlí se nad tím, jestli by se to v budoucnosti nemělo změnit. Děkuji. Pan Brok. Děkuji. tomu slovu cenzura. Chci říct, že tento bod byl jasně označen a myslím, že pan Gajevský měl dost času se vyjádřit k tomu bodu tak, jak byl označen na pořadu jednání. Potom zde zazněly další možnosti. Mohli bychom hovořit o různých jako celkových kontrolách, jak je vylepšit do budoucna. To všechno by navazovalo na Eh, bod programu, jak zabránit tomu, aby se opakovala tragédie MH17. Existují další problémy, které jsou jaksi nad rámec aspektu vzdušného prostoru a eurokontrolu. Já jsem jel z Bagdádu do Eibil. Byla to velmi zajímavá zkušenost když se podíváte na runway, tak jste trošku nervózní. Zřejmě proto tam rakouské aerolinky přestaly létat. Pak ještě k těm bezpilotním letadlům. Záruka bezpečnosti. Je to zařízení, které lze použít třeba na Ukrajině v určitých výškových eh, hladinách je lze použít a otázka je, jak kontrolovat systém jejich fungování. Je to přes vesílačku, stačí zaslat letadlu, které má prolétávat nad takovým bezplotným letadlem, že tam takové bezplotní letadlo je, to se mi zdá, že by nemuselo stačit vždycky. Je to vůbec možné informovat včas? A je vůbec možné se vyhnout určitým eh, výškovým hladinám a zabránit se střelení, aby letadla létala nad hladinou 10 tisíc. Je to vůbec možné se vyhnout těmto rizikům, zvláště tehdy, když máme vybavení tohoto typu? A já bych asi řekl, že i pro islámský stát by bylo asi složité se k tomuto vybavení dostat. Po těchto incidentech z Ruska máme situace, která panuje na Ukrajině a na východě. A zvláště pokud jde o mezinárodní letectví, tak buď budeme létat přes severní pól, abychom se dostali na druhou stranu polokoule, a nebo bude letecká doprava strašně drahá. Je to přehnané? Nebo ne? A jaké jsou realistické možnosti? Jak zabránit rizikům pro civilní pasažéry? Pan Tomlecký, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám velmi konkrétní otázku na pana Gajevského, jednoho z našich panelistů. A jsem členem výboru SEDE a jako tak vykladu tuto otázku jaká ustanovení a pravidla byla porušena ze strany Ruska za posledních několik let. A chce se zeptat, zda máte pocit, že tato porušení mezinárodních pravidel a ustanovení budou pokračovat a v jakém rozsahu si myslíte, že budou pokračovat tyto případy? Děkuji. Děkuji, já bych ráda položila otázku vlastně oběma našim panelistům. Pane Brenere, vy jste hovořil o letech přes volné moře, to znamená vojenské přelety přes volné moře. To je problém, vojenské přelety nad eh, volným mořem. Často ale jde o narušení leteckého eh, vzdušného prostoru jiného státu. Měli jsme nějaké případy tohoto typu? Dochází k tomu často? a vyvolává to hrozbu, skutečnou hrozbu civilnímu letectví? Nám lotyšská strana předložila seznam případů narušení let, eh, vzdušného prostoru a bylo nám řečeno, že k tomu dochází vlastně denně. Tak se chci zeptat, jestli jsou další případy. Pan, paní Gomeš, členka našeho podvýboru, ve svém příspěvku před nějakou dobou informovala o tom, že pokud jde o Portugalsko, tak i tam dochází k případům tohoto typu. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Co to je za případy a jaká opatření by měl a mohl podniknout Eurocontrol? nebo případně jiné orgány. Jak postupovat, jak vyhodnotit situace a jak zabránit těmto případům? Já si myslím, že to je velmi důležitá otázka. A řeknu to německy. Je to důležitá otázka a vidíme, že vojenská a letadla eh, ruská eh, často vypínají eh, svá zařízení na rozpoznání a s tím vzniká velké nebezpečí. Je nějaká možnost je potom na radaru vidět, tak aby civilní letadla mohla být varována, nebo je to úmyslné podniknutí velkého rizika, protože tyto, tato letadla nemohou vzhledem ke své rychlosti eh, být eh, zachycena a tím ohrožují jiné. Já si myslím, že to je nesnesitelné ohrožení strany Ruska, eh, když nechává létat ta letadla s vypnutými rozpoznávacími zařízeními. A potom druhá věc. Jaké praktické důsledky mohou být Eh, z těch jednání technické komise. Konečně k tomu eh, dojde. Vím, že je dobré, že se to bude eh, za několik týdnů opakovat, ale mohou tady být nějaké opravdu praktické dopady na odvrácení toho ohrožení? Děkuji. Nežádali si někdo dalšího slova. Tak dám slovo panu Brnerovi a panu Gajskému. Ano, nebo, pardon, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, ještě druhou otázku. Doufám, že eh, pan eh, předseda Brok eh, řekne, že ta moje otázka je důležitá. Na základě vašich zkušeností, vy jakým způsobem Eurocontrol může dostávat důvěryhodné materiály, kterou budou sloužit jako základ jeho rozhodování? Obecná otázka. Děkuji. Pokud bude nezbytné, tak ještě dáme druhé kolo otázek, ale um, nejdříve uh, dám slovo panu Bradovi a panu Gajevskému. Questions and that interest uh, to that sub. Děkuji. Uh, on, on, uh... Nejdřív uh, pořeším otázku pana Galera ohledně eh, těch dalších eh, kroků, pokud jde o eh, vývoj evropských systémů v této oblasti. V roce 2011 Evropská komise stanovila eurokontroly jako síťového správce. A, a bylo řečeno, že konsolidace bude považována za velký úspěch. To ovšem neznamená, že jsme na konci cesty. V současné době řešíme celou řadu eh, výzev, eh, které bude třeba uzavřít do budoucna. Ovšem máme tady také eh, velký, velkou politickou, velký politický rozměr. Jsou tady různé názory na to, jak by se věc zprávy sítě měla vyvíjet. Jsou tady názory, že by to mělo být čistě komerčně, mělo by se to dát na trh a na druhou stranu je tady názor, že by tady měla být taková veřejnoprávní struktura. V nadcházejících letech očekáváme, že proběhne eh, trilog CES 2 eh, plus o jednotném evropském nebi mezi parlamentem a radou a komisí a tři eh, organizace budou muset rozhodnout, jak CES 2 plus, včetně vývoje síťového správce, což je součást toho návrhu. My navrhujeme, aby eh, síťový správce byl eh, spolehlivou neutrální strukturou i nadále. Chápeme ten argument, že tady by neměl být navždy, eh, ten monopol tady nemůže být navždy a měly by do toho být zavedeny komerční prvky. A Evropská komise a parlament tedy bude muset řešit otázku možná třeba eh, smíšené eh, struktury. Říci, že je tady určitý veřejnoprávní eh, prvek jménem členských států, parlamentu a komise, ale poskytování dat a technických služeb lze provádět na tržním principu a tím tomu zajistit určitou budoucnost v rámci trialogu. Síťový manažer je stále ještě na počátku, protože řada věcí nebyla vyřešena ale eh, různé další části světa eh, velice vlastně závidí to, co my máme my, protože oni nemají žádné takové hm, operační eh, koordinační orgány. Takže my zase ale nejsme úplně spokojeni, protože to nevyřeší úplně všechny problémy. Pokud jde o ty postupy k jednotému evropskému nebi, myslím, že je důležité, aby tady byla legislativa, a díky níž budou ty postupy jednotného evropského nebe povinné. A důležité je, aby eh, státy mimo EMU vnímali eh, přínosy těchto postupů a eh, přijali je buď dobrovolně nebo prostřednictvím bilaterálních dohod. Ale u nás je hm, katastrofou v eurokontrolu, když bychom viděli, že všichni mimo EU nedělají něco jiného. To by oslabilo Evropu jako celek. Turecko například minulý rok přijalo systém flexibilního využívání letového provozu na eh, základě dobrovolné, protože viděli, že eh, eh, to, mm, protože že je to prospěšné. Oni, proč se paní Proluc ptala, proč to udělali, viděli, že je to přínosné a my jsme schválně přijali takové postupy, protože jsou užitečné také. Takže to je mechanismus, ze kterého se můžeme odrážet do budoucna velice strukturovaně a myslím, že můžeme posílit konkurenceschopnost a také vliv eh, Evropy na těchto eh, trasách. Znamená to nejenom se zaměřovat na Evropskou 28, ale také zapojovat se do aktivit s ostatními. Gruzie je pro nás velice důležitá. Je to politicky důležité, aby to byl členský stát Eurokontrolu, je to silně napojený stát na evropský systém a je to také člen Eurokontrolu a celé letecké rodiny. Takže myslím si, že vývoj s dalšími kontrolními postupy a lepší nápady na překonání fragmentace, to je všechno vítáno a je to možné. Existují technická řešení, která lze promítnout do legislativy v nadcházející době. A nesmíme samozřejmě zapomenout na to, aby i státy 28 to nezapomínali a přijímali. Potom jsme měli dvě mal- malické otázky, to sestřelené a potom také to chybějící, o které jsme hovořili. Ikao také eh, řešilo eh, to eh, zmizelé letadlo a řekl, že nemůžeme si dovolit do budoucna prostě na nějaké letadlo jen tak zmizí. Dokonce po roce po něm nejsou žádné známky. Takže musíme zlepšit eh, sledování eh, radové, musíme eh, zvýšit výměnu satelitních informací. A to se zatím neděje, pokud jde o pokrytí volného moře. I v Evropě máme volné moře. A máme mnohem lepší pokrytí než jinde, ale i částečně někde to radarové a satelitní sledování není tak dokonalé. Takže jde v zásadě o kombinaci dat a o jejich použití ve členských státech. A tam budeme moci eh, zlepšit eh, kvalitu a bezpečnost v Evropě. Takže pracujeme na základě doporučení ICAO ohledně spojování eh, informací z radarů v jednotlivých zemích, abychom si udělali úplný obrázek bez mezer. Ale to se zatím neděje. I nadále musíme zlepšovat tuto kvalitu a rozšiřovat to tady na volné moře. Takže hm, členské eh, státy na tom pracují, ale zatím eh, to ještě není hotové. K otázce bezpečnosti při přeletech je eh, zřejmé, že naše bezpečnostní situace se změnila. Před několika lety tady byly rakety, které mohly teroristé odpalovat z ramena jak říkal pan Brok, dosáhli do určité výšky, a pak se to sledovalo uh, kolem letišť, aby tam nikdo nechodil s tou zbraní na uh, zádech. Po Malajzii a Ukrajině uh, víme, že tady máme odlišnou hrozbu. Jde o sdílení zpravodajských informací ohledně toho, kdo ví něco více než daná země. Ukrajina určitě nevzala eh, v úvahu tyto zbraně a eh, špatně posoudila eh, otevření toho letového prostoru. Je třeba vzít nejdříve ty národní informace s, tou, s tím posouzením rizik a dát se tímto směrem. A potom druhý zdroj informování. To je samozřejmě mnohem obtížnější neboť ne všechny tyto informace jsou, podkladové informace jsou sdílené ale něco už se sdílí. To teď informujeme do toho systému. Má to, a po, dopad, po důsledcích no, v rámci MH17 jsme stále ochotnější, nebo součenské státy stále ochotnější sdílet zpravodajské informace na určité mezinárodní úrovni. A, a, je to rozpracované a, a může to parlament určitě posílit i ve členských e, státech. Tak, aby ICAO i jako organizace OSN o to mohla požádat v to chvíli. Pouze dobrovolně. EASA pracuje e, zhruba stejně. Dostáváte informace a vy e, posuzuje a dává je k dispozici non-stop. Čili tady je spolupráce v této oblasti. A je třeba toho udělat ještě více, protože v tuto chvíli je ehm, k dispozici méně letového prostoru ehm, než v minulosti vzhledem k těm hrozbám. A ten nárůst ehm, letových objemů určitě ekonomice nepomůže, pokud ten provoz budeme směrovat do poměrně zahuštěných trast. Čili tady je opět otázka pro sdílení informací mezi členskými státy. K otázce eh, bezpilotních letounů. Tady jsme opět v nové eh, fázi, v rané fázi úplně nového technologického vývoje. Ukazuje eh, se, že to bude obrovský trh do budoucna pro eh, vojenské i eh, civilní použití, čili teď jsme v eh, samých počátcích. Je důležité mm, pobavit se o tom, jak civilní a vojenské bezpilotní letouny zabudovat do systému jednotného nebe. Eurocontrol dostal od komise úkol zamyslet se na technickou perspektivou a vlastně takovou cestovní mapou. Nedávno jsme to v Rize probírali na akci Evropské komise, takže pracuje se na tom, ale v tuto chvíli ta technická řešení se svým způsobem rozvíjí rychleji než legislativa. Či to je situace. Znamená to nakonec, že musíme posílit eh, svoji aktivitu Mm, tak abychom trh dohnali. Pokud eh, budeme sdílet informace v Evropě eh, pro civilní použití, tak to můžeme docela rychle zvládnout. Je tady mm, spousta mm, poznatků eh, k tomu, abychom se vyhli situacím, jako bylo na Heathrow. Pokud to je bude zase pro konfliktní oblasti, tak to bude poměrně separátní na další rozměr. Ale i v Evropě Máme před sebou pořád velký úkol. Viděli jsme tam to následování dronu nad Paříží. A teď nemáme eh, představu o tom, jak to řešit, takže eh, tady musíme ještě udělat kus práce. Potom pokud jde o důvěryhodnost informací. To, co dostáváme od členských eh, států jako vstupy do databáze, je velice dobrý první krok. Oni úplně nebudou od halovat všechny své zdroje, odkud to mají. A to možná ani není nutné. Ale pomůže nám to udělat si e, úplný obrázek, tak abychom se nedostali do e, situace typu MH17. Děkuji, pan Gajevsky. Um, first I'd like... Děkuji, já bych nejprve rád e, zmínil skutečnost, že všichni létáme eh, veřejně, jsme všichni cestující eh, v letadlech, proto nás jistě zajímá, eh, jak došlo k té které nehodě, zvláště tehdy, když se setkáme s tím, že letadlo zcela zmizí z radaru, jako to malajské letadlo, a nenajde se. A samozřejmě to je otázka nejenom pro Malajce, ale pro nás všechny, protože zcela jistě nás zajímá naše vlastní bezpečnost. A naším dalším krokem tedy je pokračovat v důkladném vyšetřování, abychom věděli, co se tedy přesně stalo. A zatím jsme zdokumentovali eh, materiál, který eh, ukazuje, že některá eh, orgány, které vyšetřují, postrádají nezbytné expertní znalosti k tomu vyšetřování. A to jsem vám tady všechno chtěl prezentovat. A pokud jde o ICAO a součást část těch předpisů ICAO byla porušena ze ruské strany, Každá země si vede vlastní vyšetřování podle vlastních expertních znalostí a e, myslím, že zcela jistě není na místě říci, e, že bylo e, porušeno to, které pravidlo, protože to není povinný způsob. Každá země si vede to vyšetřování tak, jak umí. A samozřejmě, pokud může, požádá jinou zemi o pomoc z tohoto jednoduchého důvodu, tedy právě Kanadu a Spojené státy žádají o pomoc eh, v řešení některých eh, složitých vyšetřování. A eh, otázky Eurocontrol, to jsou otázky, které spadají do mé oblasti expertních znalostí, to je zcela jistě otázka pro pana Brennera spíše. A Myslím, že to je asi všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji. Pane Brok, můžete to uzavřít. Herzlichen Dank. Děkuji. Já si myslím, že z řady důvodů bychom v tom tématu měli pokračovat a myslím si, že je také nutné eh, to dělat s výborem pro eh, eh, dopravu, protože tohle se týká opravdu dopravních otázek, když jde o eh, legislativní věc. Je zřejmé, eh, že eh, řadou, nebo tedy velkým národním sobectvím a demonstracemi odborů a tak dále. Komise v prosinci ty své ambicované, ambiciozní plány v prosinci značně seškrtala směrem k radě. Takže toho nebude více společného nebe, ale méně než se původně navrhovalo. A z toho, co říká pan Brenner, ukazuje, že technických možností je daleko více, než my si dokážeme jako legislativci představit. A vzhledem k tomu, že jde o bezpečnost, nemůže to být otázka, jestli hmm, si zachováme některé oblíbené pravomoci, protože některé určité eh, pravomoci eh, a některé, eh, některá pracovní místa budou tím ohrožena. Tady musí zvítězit veřejný pořádek. Podívejte se na to, kdy, že mám spadl nějaký Airbus ve Francii a neví se, co je za příčina. Možná, že to může být jenom eh, technickým selháním eh, letounu. Eh, nebude to mít nic společného s řešením, tedy s řízením letového provozu. Já jsem tu zprávu dostal před několika minutami, takže se neví, ale myslím, že z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že probíhá debata mezi radou a parlamentem, tak bychom se do toho měli vložit ještě eh, jednou, milé kolegyně a kolegové. A měli bychom eh, vás podpořit v eh, tomto ambiciozním plánu, protože ty různé události, které se odehrávají nejenom v konkrétních oblastech, ale nejenom tam, které souvisejí s vojenskými otázkami, ale s jinými otázkami, ty eh, se budou množit. A protože na příštím zasedání předsednictva AFETu bych navrhl, myslím, že tento týden to bude, nebo večer někdy, bych navrhl, abychom eh, na eh, základě tohoto jednání navázali kontakt s výborem pro dopravu a rychle se pustili do jednání a doufám, že budeme moci využít i experty Eurokontrolu abychom dosáhli nějakého řešení. Protože eh, z hlediska dopravní eh, eh, politiky opravdu tady neřešíme dostatečně tuto bezpečnostní otázku, tak jak bychom měli i jako SEDE a AFET. Takže vám děkuji. Děkuji. Já jsem chtěla pana předsedu pouze informovat, že členové výboru pro dopravu Evropského parlamentu byli pozváni eh, na eh, dnešní zasedání, které se bez pochyby týká také eh, oblasti působnosti této, tohoto výboru. A souhlasím, že ji bude třeba společné projednání v tohoto tématu, které jsme našli na dnešním zasedání. Myslím, eh, ale eh, že když se podíváme na ty mapy, které nám eh, tady ukazoval pan Brenner, které ukázaly, jak hodně se zúžily zóny, které lze používat pro účely civilního a obchodního letectví. Vzhledem ke konfliktům, které probíhají, prostě eh, v eh, našem sousedství, ať už na východě nebo na jihu, prostě eh, hoří hranice. A, vzhledem k tomu, v tom aspektu čistě bezpečnosti, se tím budeme muset i nadále zabývat. Já vám děkuji. A... Takže jsme skončili a znovu se pustíme do jednání ve tři odpoledne.